Dear colleagues, would you be so kind? Vážení kolegové, prosím, usaďte se, abychom mohli zahájit schůzi. Thank you very much indeed and Děkuji vám mnohokrát. Navrhuji, abychom pokračovali v zasedání. V první řadě bych chtěl přivítat naše hosty na veřejné slyšení ohledně celoevropského osobního penzijního produktu neboli PEPP. Vzměte prosím na vědomí, že tato schůze je webstreamována. Jak možná víte, Evropský parlament eh, volal po vývoji takovéhoto osobního celoevropského penzijního produktu s transparentním designem, aby se podpořili příjmy osob v penzi. A to v usnesení z 19. ledna 2016. Dnes, jak doufáme, se dozvíme více o dopadech a praktických důsledcích navrhovaného nařízení PEPP, e což zavede nový koncept na evropské úrovni. Nařízení PEPP e bylo navrženo komisí v červnu 2017 a jeho cílem je podpořit vývoj dobrovolných individuálních penzijních produktů financovaných jedinci a posílit kap- eh, unii kapitálových trhů tím, že se více úspor eh, bude směrovat do dlouhodobých investic v EU. Poskytovatelé PEPP, e včetně pojistitelů penzijních fondů, investičních firm, bank a správců majetku, eh, autorizovaných podle sektoriálních režimů by, byly, eh, by měly možnost navrhovat produkty PEPP e na základě společných eh, hlavních eh, rysů. Pro retailové investory PEPP e by představovalo dodatečnou možnost doplňkového penzijního spoření a mobilní pracovníci by měli výhodu z lepší portability tohoto produktu. Návrh je doprovázen doporučením komise, přičemž členské státy jsou podporovány eh, v tom, aby udělovali produktům PEPP e výhodnější daňové podmínky. Protože daňový aspekt je zásadní pro úspěch celého režimu PEPP, e rád bych požádal všechny řečníky, aby o tomto bodě rovněž prohovořili. V první řadě si vyslechneme zástupce pojistitelů, správců majetku, akademiků, eh, organizací spotřebitelů a penzijních fondů. Rád bych poprosil všechny řečníky, aby se omezili maximálně na pět minut Eh, pro úvod. Poté bude následovat kolečko otázek a odpovědí s poslanci. Poslanci budou mít každý dvě minuty na otázku a experti budou mít tři minuty na odpověď. Nechci dále zdržovat a proto hned představím prvního řečníka Tobiase Buchillera, šéfa eh, regulační strategie a Group Regulatory Affairs a veřejné politiky z Allianz. Vítejte, máte slovo. Děkuji vám mnohokrát, pane eh, předsedo, díky, že jste mě pozvali, abych vám informoval o našem stanovisku k PEPP. E Rád bych řekl, že Allianz všeobecně za to podporuje eh, vznik produktu typu PEPP e na základě dobře navrženého režimu pro, jak, za účelem eh, rozšíření Unie kapitálových trhů. Myslíme si, že by to pomohlo překlenout propast v důchodech v Evropě, která bez pochyby existuje, a že by to podpořilo růst tím, že by se podpořily dlouhodobé investice v Evropě. Tím pádem bych rád zdůraznil, že pracujeme konstruktivně s mnoha relevantními zúčastněnými stranami, a to už posledních několik měsíců v rámci naší firmy i s veřejnými subjekty Mohu například zdůraznit, že jsme diskutovali svou perspektivu s produkty typu PEPP e se všemi nebo s většinou eh, našich eh, firem v Evropě. Máme v podstatě účast na veškerých trzích, máme různé ceřiné společnosti, jsme jedním z největších správců majetku, ale také jedním z největších pojistitelů na světě, takže bych řekl, že náš názor je poměrně komplexní na toto téma. Co se týká aktuálního návrhu, tak jak byl navržen. Vidíme zde, řekl bych, vážné výzvy eh, v tom, jak je ten návrh eh, připraven. Všechno se to v podstatě týká toho, že ten návrh PEPP e podle nás ani není celoevropský, ale ani to vlastně není penzijní produkt. Jsou to silná slova, já to chápu, ale dovolte mi vysvětlit, proč to takto říkám. Není to penzijní produkt, protože v zásadě ta dekumulační fáze směrem do penze vlastně není pokryta, respektive v tom aktuálním návrhu není vůbec eh, rozvedena. To znamená, že do této chvíle v podstatě hovoříme pouze o spořicím produktu. Pokud to má být toto, dobře, ale musíme tomu říkat trošičku jinak. Eh, z naší perspektivy, co se týká penzijních produktů, tak ta dekumulační fáze eh, před důchodem musí být jasně jasně eh, pokryta. To je tedy první věc. Druhá věc, eh, není to celoevropský produkt. To je možná překvapení, eh, že to je, naše, že to je náš názor, ale toto souvisí s návrhem, který jsme viděli na téma takzvaných compartments, tedy těch různých složek toho plánu. V podstatě aktuální návrh dává všem poskytovatelům povinnost zajistit ve všech těch členských státech jakousi samostatnou položku, samostatnou jaksi škatulku, řekněme, která by reflektovala e, daňové a další požadavky v daném členském státě. Z našeho úhlu pohledu toto by ve finále vedlo k situaci, kdy v podstatě budeme pouze mít jakousi kombinaci existujících lokálních produktů místo skutečně celoevropského produktu sui generis. A Upřímně řečeno, my jsme doufali právě v toto, když jsme o tomto návrhu poprvé četli, že to tedy bude o krok dál nebo o krok nad rámec toho, co existuje nyní na národní úrovni. Takže toto vidíme jako dva hlavní problémy, které by ideálně měly být vyřešeny v příštích měsících. aby se ten návrh zlepšil, abych to řekl, řeknu to takto. Mám-li zaběhnout do větších podrobností v tomto kontextu, tak když mluvíme o poskytování hodnot a transparentnosti pro zákazníky a umožňování zdravé hospodářské soutěže, jsme přesvědčeni, že existují určité úhlové kameny, které toto nařízení musí definovat eh, v rámci jaksi minimálních standardů na evropské úrovni. Eh, Vidíme to tedy tak, chápeme to tak, že aktuální návrh nechává hodně prostoru pro členské státy. Raději bychom skutečně postupovali v tom sekundárním režimu, kde by byly ty klíčové charakteristiky tohoto produktu jasně definovány. Mezi nimi velice rychle, protože mi končí čas záruky. Ehm, vítáme aktuální návrh, kdy je, to, kdy je ten systém zajištěn vlastně kapitálem, což je velice ehm, užitečná věc, nicméně chybí nám vysvětlení toho, co to vlastně znamená, zejména hovoříme-li transsektorálně, protože eh, takováto záruka třeba pojišťovny bude úplně jiná než eh, u nějakého produktu, ehm, který je výhodný pro správce majetku. Hovoříme-li o zdravé hospodářské soutěži, tak to je samozřejmě otázka rovných podmínek. Hovoříme-li o stejném produktu, měli bychom se řídit stejnými pravidly. Takže to je jedna věc, která tam podle nás zatím chybí. Je potřeba eh, najít také řádný režim v rámci solvency, na tom pracujeme už od roku 2016 ale myslíme si, že eh, toto je další téma, které nás čeká. Dále bych rád zdůraznil v tomto kontextu eh, otázku ochrany zákazníka a transparentnosti. I zde v Evropském parlamentu se hodně diskutovalo o tom, jak budeme náležitě informovat zákazníky, jak je budeme kontaktovat pakliže se nám skutečně podaří připravit nástroj PEPP, e který bude eh, mít univerzální záruku, ale bude poskytován napříč různými sektory s různým významem, protože bude poskytován různými firmami. To je také eh, výzva, před kterou stojíme. Už jsem zmínil tu dekumulační fázi. Eh, náš názor je, že alespoň 50% jakékoliv uspořené částky by mělo být investováno do ga- garantovaného příjmového streamu bez Eh, snížení hodnoty, což je velice relevantní z naší perspektivy, zejména na pozadí stále se zvyšující doby dožití v Evropě eh, kdybychom si každý řekli, eh, jak dlouho čekáme, že budeme ještě živi, než zemřeme, tak si myslím, že 80 až 90 z nás by se stejně ještě podcenilo. Takže toto je klíčové. A potom v neposlední řadě bych zmínil, zmínil otázku takzvaného switchingu. Potřebujeme eh, jednotná pravidla switchingu, to znamená přecházení mezi jednotlivými poskytovateli nebo mezi jednotlivými produkty. Zejména musíme eh, ty transfery úspor omezit na aktuální tržní hodnotu aby se umožnilo dlouho, dlouhodobé spoření. jiným slovy, pokud třeba někdo přejde k jinému poskytovateli po pěti letech, musíme velice opatrně eh, postupovat v tom, abychom nevytvářeli jaksi negativní pobídky, tak aby se skutečně dalo investovat do dlouhodobých investic, kde bude nějaká určitá úroveň bezpečnosti a ne, že prostě eh, i v době kratší než pět let se bude muset všechno, eh, všechno zajišťovat kvůli možným přechodům jinam, což je důležité jak pro spořitele, tak pro poskytovatele tohoto produktu. No a úplně nakonec bych rád řekl, že my tedy si vážíme té myšlenky nějakého celoevropského osobního penzijního produktu. Zmínil jsem určité výzvy, ale každopádně také vnímáme, že aktuálně navrhovaný harmonogram, eh, jak jsem řekl už v bilaterálních rozhovorech, je velice problematický. Eh, mohl bych použít i eh, neslušnější slova. Já si myslím, že Eh, když Solvency 2 má být jeden sektor a eh, v deset, vlastně v období deseti let tady hovoříme o transsektorálním produktu, který má zajistit bezpečí pro miliony Evropanů. Já si myslím, že více času by bylo rozhodně prospěšné. Eh, tím už končím. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme vám mnohokrát. Dámy a pánové, buďte laskavě citliví vůči řečnické době, protože eh, chceme dát prostor zpravodaj a stínovým zpravodajům, chceme umožnit také proceduru Catch the Eye. Jako další má slovo eh, z Aza Amundi Bernard Agunion, šéf eh, Regulatory Affairs. Prosím, snažte se omezit na pět minut. Děkuji. Thank you, thank you. Děkuji. Děkuji za slovo a zároveň za možnost pohovořit o tomto tématu, do kterého jsme se zapojili i my, Amundi, jakožto afiliátor, my samozřejmě i s ostatními zúčastněnými stranami. Samozřejmě chápeme důležitost těchto produktů, určitou doplňkovost, komplementaritu tohoto produktu PEP. Jsou zde tři důležité cíle tohoto produktu. Jednak je to samozřejmě zlepšení eh, hodnoty nebo vůbec přidaná hodnota těchto poskytovaných produktů, tak aby došlo i k posílení finanční udržitelnosti penzijního systému. Dále jsou to dlouhodobé uh, úspory, dlouhodobé a dlouhodobá aktiva, která by mohla samozřejmě i v rámci EMU podpořit další eh, hospodářský růst v Evropě. Příprava na důchod je samozřejmě otázkou spoření rovněž. A třetí cíl, a ten možná byl prvním, když o tom uvažovali regulátoři, je vlastně řešení i pro mobilní občany. To si myslíme, že měla, měli na mysli regulátoři, aby to byl teda celoevropský produkt. První cíl, to znamená ta situace, pokud jde o dobu dožití našich občanů, pokud jde o úrokové sazby, vidíme, že ty tradiční eh, produkty a penzijní produkty již se tak nevyužívají. Nejenom u nás ve Francii, ale i v ostatních zemích. Většinou to byly různé investice do dluhopisů a toto je samozřejmě velice důležité protože eh, zde potřebujeme i samozřejmě určité záruky, určité ale povinnosti, které znamenaly investice do eh, těchto bondů, protože vlastně se tam snižovaly náklady potom těch záruk. Alternativa těch jednotlivých cyklů, ehm, pokud eh, jde ještě o to období před důchodem, tak to je rovněž další důležitý prvek. Kombinuje se zde určitá ochrana eh, proti rizikům a zároveň výkony, které jsou spojeny s investicemi do kmenového kapitálu. My jsme udělali v Amundi několik různých testů, které přinesly důkazy o velké pravděpodobnosti. Když hovořím o pravděpodobnosti, tak to znamená vždycky číslo na 90 Veliká pravděpodobnost toho, že ty výkony budou nad eh, úrovní ehm, inflace a zanedlouho budeme mít k dispozici i akademické studie, kterou poskytneme evropské organizaci, která se zabývá aktivy a samozřejmě, že se o to podělíme i s ostatními zúčastněnými subjekty. Ve Spojených státech již probíhala podobná studie posledních deset let a rovněž budou zanedlouho k dispozici výsledky. Dále jsou to dlouhodobá aktiva pro dlouhodobé úspory, to je ten druhý cíl, který je vlastně propojen i s prvním cílem dlouhodobé dlouhodobá aktiva poskytuje financování do hospodářství a zároveň jsou to dlouhodobé investiční částky pro investory. To jsou samozřejmě, to je kmenový kapitál, který je kotovaný, nekotovaný, ale zároveň i investice do nemovitostí. Pokud chceme, aby tento produkt byl úspěšný a my chceme, tak by to mohl být důležitý nástroj pro financování produktivní ekonomiky. Posledním cílem je poskytnout Eh, řešení pro mobilní občany, protože je zde možnost přenositelnosti tohoto produktu PEP mezi zeměmi. Využívání těch různých kompartamentů, těch částí, my jsme už eh, například eh, um, to řešili u penzijního fondu na evropské úrovni v rámci Amundi. Mohlo by to být takové jednoduché, mm, jednoduchý nástroj pro investory, ale nyní jednoduché ho eh, implementovat. Právě proto nemůžeme souhlasit s tou povinností všech poskytovatelů, aby tam teda měli těch 27 kompartamentů podle jednotlivých zemí. My jsme sice globálním hráčem a naše společnost Amundi a i přesto máme pouze 8 kompartamentů pro jednotlivé evropské země a trvalo nám docela dlouho je vůbec vytvořit. No, takže pro malé providery, malé poskytovatele by bylo skutečně nemožné vytvořit takových 27 kompartamentů. A ani si myslíme, že by to nemělo smysl. Například u malých, e, menších zemí, malých poskytovatelů by to bylo velice obtížné. Právě proto se potřebujeme nalézt určité rovnováhy a vzít v potaz i přirozené propojení zemí v podobném regionu nebo v jednom konkrétním regionu. Děkuji. Děkujeme za toto vystoupení. A nyní je to rovněž eh, z akademické scény profesor Hans van Merten z Utrechtské univerzity, který se rovněž zabýval na, eh, nebo byl součástí jednání u, této, u tohoto nařízení. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Já chci hovořit o přenosnosti důchodových systémů a penzijních fondů. A já budu hovořit ze své pozice odborníka a já musím říct, že v poslední době se často objevují různá mylná prohlášení. Jednak za prvé neustále slyšíme, že ty důchodové programy nejsou finanční programy, dále, že se to týká nějakých vedlejších podnikatelských aktivit a za třetí, že to nemůže fungovat bez harmonizovaného daňového režimu. A dle mého názoru všechny tyto tři věci jsou mylné, tyto tvrzení. Takže za prvé, když se říká, že e, finan- důchodové režimy nejsou finanční, podniky, tak musím říct, že to tak úplně není. Třeba když se podíváte na nizozemskou legislativu, tak tam ve druhém pilíři určitě vidíme takový, takovou instituci. Čili proč bychom měli teď tyto instituce pro eh, důchodová zaměstnanecké programy vyloučit a místo toho navrhnout ty celoevropské důchodové produkty? Tak já musím říci, že to by nebylo šťastné řešení podle směrnice IORP 2, kde se rozlišuje mezi různými typy úprav a třeba můžou být aktivní na nizozemském trhu. Takže jinými slovy řečeno, je tady ten aspekt volného pohybu osob, kdy by bylo nemožné už vůbec vyloučit ty instituce zaměstnaneckých důchodových programů. Jestliže ale chceme Mm, instituce IOPS vyloučit, tak já bych tady chtěl zmínit, že před dvěma lety proběhlo veřejné slyšení k směrnici IORP 2, já jsem tam také hovořil a mluvil jsem tam o tom, že by se eh, vyloučily ty instituce IORP, které nejsou přeshraniční a nejsou to finanční instituce. To se bohužel ale do návrhu směrnice jako takové nedostalo, ale možná by to byla myšlenka, kterou bychom měli nyní posoudit. Tedy vyloučit takové instituce, které nejsou aktivní na přeshraniční úrovni a nejsou to finanční e, subjekty, protože to můžete určitě rozlišovat. Takže například potan v rámci směrnice 2. Další věc, kterou tady neustále slyšíme, je, že to souvisí s sekundárními podnikatelskými aktivity. Když se na to podíváte z celoevropského pohledu, tak to, tyto celoevropské produkty určitě nejsou součástí třetího pilíře. Například článek 7 směrnice IOD říká, že penzijní fondy by měly poskutovat důchodové příspěvky ale to tady nijak eh, nemůžeme uplatnit, protože celoevropský důchodový produkt nespadá do tohoto pilíře, čili je tady jiná definice než v případě zaměstnaneckých důchodových programů. A potom třetí tvrzení, které stále slyšíme, je, že PEP e nemůže fungovat bez harmonizovaného daňového, harmonizovaných daňových režimů. Tak k tomu mám několik věcí. Jednak, toto je poprvé v rámci nařízení PEP, regulace PEP, kdy se konečně řeší problematika přenositelnosti. V minulosti se to několikrát, mm, jsme se o to snažili, ale zatím to nefungovalo na kolektivní či individuální bázi, čili ve směrnice EORP 2 konečně vidíme kolektivní přenosy kdy někdy je možná dokonce složitější než snaží zajistit přenositelnost. A tím se dostávám k důležité otázce. Jsou národní daňové překážky v rozporu s volným pohybem pracovníků v této souvislosti? A možná tomu tak je, protože člověk se může volně pohybovat v rámci EU, v rámci Evropské unie, v rámci hranic Evropské unie, může eh, se stát součástí nějakého důchodového systému, ale jestli mu to vnitrostátní eh, legislativa neumožní, tak v zásadě opravdu ty různé daňové systémy mohou být překážkou volného pohybu. Tak, jak je to uvedeno v nařízení PEP, tak bychom měli minimalizovat dopady rozdílných daňových režimů, protože co tam vidíme je jakási přenositelnost bez přenositelnosti vy eh, se snažíte dát určitou částku do, té, do toho kompartmentu A, aniž by se to převádělo do B, který eh, pochopitelně podléhá legislativě členského státu. Takže když třeba člověk zemře v 67 letech, tak eh, potom už tam není potřeba přesouvat hodnoty mezi těmi jednotlivými e, přihrádkami, kompartmenty. A potom také slyšíme, ano, ale všechny ty rozdíly mezi daňovými režimy, rozdíly mezi těmi kompartmenty vedou k tomu, že to je administrativně velmi složité, protože na ty jednotlivé kompartmenty se uplatňují různě daňové režimy. Ale e, jsou tady prostě různé systémy, které podléhají různým daňovým režimům. Tak a konečně chtěl bych ještě říci, že potřebujeme, aby tady došlo k překlenutí té penzijní propasti. Zatím to eh, vidíme různě, že to tady existuje. Eh, zase ono bude spíš složitější, když to budeme chtít, aby to fungovalo na přezraniční úrovni. Takže já doufám, že se to prostřednictvím produktu PEP podaří vyřešit. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Jako další má slovo Anne Philly, která zastupuje eh, Evropské svazy spotřebitelů BEUC a eh, kdysi dávno také pracovala v komisi. Děkuji. Chtěla bych poděkovat předsedovi výboru Econ za eh, přizvání BEUC na toto slyšení na téma PEPP. E Evropští spotřebitelé mají stále větší problémy s pokrytím jejich potřeb v penzi. Jsou tlačeni do osobních penzijních produktů, nicméně tyto produkty napříč EU ve vší její diverzitě jsou velice komplexní, čímž pádem je složité, aby spotřebitelé chápali různá rizika a návratnost, včetně také ceny těchto produktů. Naši členové identifikují penzijní trh jako velký, velmi problematický. Z tohoto důvodu BEUC vítá iniciativu komise na téma EPP. E Pokud EPP e bude úspěšný, může podpořit hospodářskou soutěž a dá spotřebitelům nový produkt. Pokud bude úspěšný, PEPP e může také e, eliminovat určitou neefektivitu na trhu v retailovém in- e, investování a může předznamenávat vznik nové kategorie finančních produktů. Nicméně musíme si připomenout, že osobní penze fungují jako doplňkový produkt, který cílí zejména na domácnosti s vyšším příjmem. Jinými slovy, tento nástroj není všelékem, který překlene tu propast, který máme ve, kterou máme ve statutárním penzijním systému. Je zde několik bodů, které navrhujeme pro řešení. Za prvé, ta výchozí investiční pozice. Eh, plně podporujeme tu eh, hlavní vlastnost PEPP, e jinými slovy, povinné poskytnutí určitého výchozího investičního plánu. To má potenciálně výhodu pro mnoho spotřebitelů, kteří nejsou schopni se informovaně rozhodnout při spoření na penzi bylo ukázáno, že eh, kvantitativní zkreslení zkresluje možnost spotřebitelů Ehm, vybrat si, když jsou vystaveni vysoce komplexním informacím a široké paletě nabídky. Jak říkáme opakovaně, používání pouze tradičních nástrojů na ochranu investorů, například informování a různé kodexy, nestačí pro řešení, pro řešení neefektivností na trhu. Proto potřebujeme intervenční přístup, eh, což je důležitý stavě, stavební blok pro obnovení eh, důvěry spotřebitelů. Nicméně ta výchozí pozice, jak ji navrhuje komise, je poněkud problematická. Článek 37 hovoří o ochraně kapitálu, ale není jasné, zda to znamená ten kapitál investovaný e, tou osobou do PEPP, a nebo kapitál investovaný po odečtení eh, poplatků na provoz PEPP. E pokud je to ten kapitál po odečtení všech eh, poplatků, po té akumulační fázi, je to zavádějící, protože i když budeme mít výroční poplatky jen na úrovni 1, a pouze 70% kumulovaných úspor by bylo chráněno a to pouze v nominálně vzato. Rovněž spodňujeme potřebu integrovat do této výchozí eh, možnosti záruky. Eh, jinými slovy, integrované záruky pro zpětné získání kapitálu jen komplikuje celý produkt a zvyšuje to náklady pro spotřebitele a vyžaduje si to použití nízko, nízkovýnosových investic. Eh, tyto záruky nejsou ku prospěchu spotřebitele vzhledem k tomu, jak na, dlou, na jak dlouhou dobu se tyto produkty uzavírají a vzhledem k tomu, jaká je inflace. V určitých případech takováto záruka může být výhodná například pro spotřebitele blízko věku odchodu do důchodu, anebo eh, v případě eh, vyloženě vyhýbání se rizikům, ale ne ve všech eh, případech automaticky. Redukuje to totiž možnosti výběru spotřebitele té výchozí pozice Eh, jsou tam velice striktní pravidla a konsekvence eh, veškerých těchto možností a aspektů musí být spotřebitelům jasně vysvětleny. Druhá poznámka se týká nákladu. Jak už bylo zmíněno, Tyto produkty bývají velice komplexní a velice nákladné. Spotřebitelé aktuálně čelí spoustě poplatků různých struktur, které mají velké dopady na kumulování kapitálu během životního cyklu penzijního produktu a na jeho profitabilitu. Například eh, jeden z našich členů eh, nás informoval, že pro eh, že tedy za 100 euro měsíčního poplatku investice eh, se do úspor dostává v prvních pěti letech pouze 70 euro. Po pátém roku trvání této smlouvy eh, se pak ta částka, která jde do těch úspor, navýší na 84 euro. Jak se jasně ukazuje, návratnost většiny osobních penzijních produktů je blízká nule nebo dokonce negativní kvůli vysoké úrovni poplatku. Eh, ta problematika vysokých nákladů se však v tomto eh, návrhu vůbec neřeší. Spotřebitelé budou platit vysoké poplatky a tím pádem si spotřebitelé PEPP e vůbec nekoupí. Proto eh, musíme zastropit poplatky nebo respektive náklady, které bude nést spotřebitel, alespoň u té výchozí, výchozí možnosti. Všechny produkty PEPP e musí být nákladově efektivní. Nesmí to být pouze ta jedna možnost. Eh, dále, procedura autorizace. BEUC vítá autorizační mechanismus navržený v tomto nařízení, zejména fakt, že to, ta autorizace má fungovat, eh, autorizace fungovat jako poskytovatel PEPP e má být poskytován jednotnou, jednotným orgánem EIOPA, což může zvýšit kvalitu pe, osobních penzijních produktů a může to eh, zvýšit transparentnost napříč Evropou. Dále, ty dokument o klíčových informací, Souhlasíme s tím, že poskytovatelé PEPP e musí takovýto dokument vypracovat, musí v něm zohlednit svou specifickou funkci a funkci tohoto produktu. Tento eh, dokument musí být co nejstručnější, standardizovaný a musí být psát pochopitelným jazykem. Měl by také usnadňovat porovnatelnost s ostatními porovnatelnými eh, produkty, které jsou na trhu. A v, poslední do, v posledním bodě chci hovořit o takzvaném switchingu, tedy přechodu mezi poskytovateli. Máme možnost změnit buď produkt nebo poskytovatele vzhledem eh, k tomu, jak dlouho tyto produkty eh, trvají ve svém životním cyklu. Je potřeba mít rovněž právo eh, na dostupnost lepší nabídky na trhu. Jsme přesvědčeni, že omezení celkových poplatků a návrhu musí platit ten maximální poplatek 1,5% eh, je příliš vysoký, jak to navrhuje komise, nicméně nějakou procentní sazbu bychom potřebovali. Takže eh, na závěr bych ráda řekla, že ten návrh je dobrý, ale musí se zlepšit, aby odpovídal potřebám spotřebitelů. Děkujeme. A úplně posledním je Oliven Olmans, který je hlavním strategem penzijního fondu AVG, který má více než 4 miliony klientů. Děkuji, děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážení poslanci zástupci komise. Pepse by mohl být dobrým doplňkem k stávajícímu prvnímu a druhému pilíři. Ovšem role členských států je zásadní. Více můžeme dosáhnout tím, když akceptujeme to, že členské státy hrají hlavní roli a mohou tento návrh ovlivnit. To, zda tam zahrneme zároveň instituce IOREP, to je zároveň otázka, která je méně důležitá, než se nám může zdát. Mnoho e, těchto e, institucí má více méně sociální charakter, nekomerční charakter větší. Organizace, které poskytují penzijní produkty, mohou být v lepší pozici poskytovat tyto produkty a využívat i různé právní nástroje. APG například poskytuje takový doplněk třetího pilíře,

Je to vlastně pro osoby OSVČ v Nizozemí a může to být jako jaký, považováno za jakýsi pevný nástroj. Je poskytován internetem, je velice jednoduchý, flexibilní, je tam omezené investiční portfolio, využívají ho i instituce UCIC e a je, mm, ty náklady jsou velice malé, 0,35 za spravovaný majetek, 35 euro ročně, k tomu se ještě vrátím. Jaká je role EU a členských států? EU by měla odolat takové snahy zahltit tento produkt a zahltit ho různými náklady. Je to zásadní, protože by zde měla být i určitá defaultní možnost, která bude digitální, aniž by zde byla potřeba jiného poradenství než digitálního. A zároveň mm, si myslíme, že to ale eh, by mohlo zabránit například dlouhodobé, dlouhodobým investicím, jak vidíme u dlouhodobých investičních penzijních produktů. Ve stávající hospodářské podmínka s nízkými úroky eh, to povede k relativně nízkým očekávaným penzím. Pokud jde o poskytovatele aby mohli řešit veškeré daňové záležitosti, sociální záležitosti ve všech členských státech po třech letech. Toto je skutečně obrovská zátěž. Bude to znamenat obrovské náklady a mohlo by to vést k velikým překážkám na, pro vstup na trh mm, pro všechny, kromě velkých poskytovatelů. Jde o třetí pilíř, to znamená, že by tam stačily pouze daňové záležitosti, sociální záležitosti ani pracovní záležitosti se ve třetím pilíři neaplikují. Neměli by poskytovatelé eh, například eh, muset vstupovat na všechny členské státy, měli by eh, v podstatě mít možnost si vybrat tam, kde to znají. Neměl by to být produkt, který by byl příliš zátěžový, měl by přinést určitou tržní inovaci, pokud je o této produkty v posledním desetiletí. Samozřejmě, že je tam důležité i to, aby tam byly určité daňové úlevy, jednoduchá distribuce a členské státy v tomto musí hrát klíčovou roli tak aby vytvořili skutečně zdraví trh s těmito produkty. Už jsem hovořil o třetím pilíři, mm, o tom, že jsme vytvořili tento produkt v roce 2015 pro oseveče osoby. Představuje to asi 10 eh, mm, naší, naší, eh, naší aktivní populace. Na základě mm, tohoto produktu vidíme, že distribuce je velikou výzvou. Když my jsme velkým poskytovatelem, oseveče nejsou úplně nejjednodušší eh, klientskou skupinou, pokud jde o tyto produkty a obvykle šetří pouze na základě eh, určitých pobídek v oblasti daní. Právě proto potřebujeme delší čas pro rozvoj tohoto trhu, aby byl tento produkt života schopný. Fintech by mohl znamenat další možnosti. APG má v této oblasti zkušenosti, máme to i v naší analýze dopadu. Vidíme, že daňové úlevy jsou zásadní. Poskytovatele mm, by uvítali pokud by se nemuseli zabývat situací ve všech členských státech, pokud jde o požadavky, aby, mohli, ehm, aby mohlo dojít k daňovým úlevám. Tyto požadavky by měly být nějak centralizovány, například prostřednictvím EIOP. Členské státy by měly teda poskytnout EIOP organizace relevantní informace. Členské státy, které chtějí využívat tuto iniciativu PEP, e by mohly na národní úrovni udělat další kroky, aby mm, podpořili e, e, naše lidi v rámci těchto penzijních produktů. Mohlo by to být například tak, jak to známe v rámci nestu zdrojov pilíře ve Velké Británii. Toto jsou různé defaultní možnosti, které zvyšují účast na těchto produktech. Te by mohly umožnit členským státům právě využívat tyto produkty a snažit se eh, zároveň posílit domácí penzijní systém hlavním cílem je něco, co by nemělo být um, upraveno na evropské úrovni, protože národní penzijní systémy jsou kompetenci členských států. Mohli bychom zvážit to, že by komise poskytla určitá doporučení, eh, například určité srovnávání daňových úlev, nebo například se tomu věnovat v rámci evropského semestru, nebo v rámci úvodního stanovení návrhu PEP. E a my samozřejmě v rámci EPG jsme otevření sdílet naše zkušenosti s Evropským parlamentem a ostatními institucemi, protože si myslíme, že to je nápomocné nejenom zpravodajce, ale i ostatním klíčovým hráčem. No a nyní to budou naši zpravodajové, stínoví zpravodajové. Poprosil bych, abyste omezili své příspěvky na dvě minutky, abychom potom ještě měli čas na odpověď ze strany našich odborníků Sofie Invel ale je prvním. Děkuji mnohokrát. Já budu velice stručná, nechám co nejvíce času na debatu, protože my tolik času zase nemáme. Já jsem velmi ráda za ten eh, bohaté vstupy od našich panelistů. Myslím si, že všichni zdůraznili, jak velmi komplexní věc to je. A když dáme stranou ty politické aspekty, když oni tady vždycky ty politické aspekty do určité míry jsou, když ne stranické, tak národní, ale dobrá, od toho teď odhledněme. A i tak to je velice komplexní téma. Pan Bicheler byl zdvořilý a řekl, že časový rámec, který máme k dispozici, je výzva, ale prostě výzvy jsou dobré, zvládneme to v tom daném čase. Nevím, ale výsledek je eh, to, co je důležité a také to, co jste říkala vy, paní Fili, musíme se snažit hledat dobrá řešení, dobré návrhy a pokud se nám to podaří, tak by to mohlo připravit cestu pro další podobné produkty a uspořádání. Já v tuto chvíli jsem tady spíše ta, která zatím naslouchá, poslouchá, sleduje, co se děje a jsem připravena velmi Eh, úzce spolupracovat se stínovými zpravodaji a zpravodaji z ostatních výborů. A velice doufám, že se nám podaří odsouhlasit v parlamentu takový text, takovou zprávu, která bude vyhovovat většině a že na tom budeme dále pracovat. Také samozřejmě je důležité to, co udělají členské státy. I oni mají velké úkoly, i Oni jako my musíme hledat řešení, eh, co ty instituce zaměstnanského penzijního pojištění, daňové režimy, národní kompetence v této věci, ta otázka těch kapitálových záruk, ano či ne, kompartmenty, autorizace, čili ten seznam je velmi dlouhý a všechny členské státy, každý členský stát má svůj systém. Každý sektor, každý poskytovatel má svoje specifika. A i když byste se e, netroufli postavit tomu čelem, tak to prostě mm, nezvládneme. Takže pojďme do toho. Děkuji, Sofy. Tak to nebyla ani tak otázka, jako takové nějaké schrnutí, takže jestli to nevadí, dám rovnou slovo stínovému strojovi z EPP. Brian Hayes. Briane, děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Srdečně tady vítám naše hosty, vážené odborníky na tomto slyšení. V první řadě souhlasím s paní zpravodajkou. Ano, je to velice komplexní oblast a musíme zajistit, že tady vytvoříme jistoty, že tu situaci ještě více nezhoršíme. Jak už tady zaznělo v rámci diskusí o IORB 2, tak jde tady o peníze lidí a musíme zajistit, že to, co vytvoříme, bude fungovat, že to není nějaký, nebude nějaký systém, jehož se nikdo účastnit nebude. A bude to jasné a všichni tomu budou rozumět. A musíme to dobře vyvážit. Na jedné straně potřebujeme ochranu spotřebitelů, tady zazněly důležité otázky, jako jsou různé poplatky, přístupové poplatky, a na druhé straně to musíme nastavit eh, náležitým způsobem mm, s ohledem na potřeby také průmyslového sektoru. A my tu rovnováhu musíme nastavit správně. Ano, je tady ambiciozní časový rámec, ale my musíme dát opravdu pozor na to, abychom to, co vytvořili, bude řádné a dobře nastavená. Já bych možná teď zareagoval na to, co tady řekl pan profesor Van Merten, který říkal, že i ORPS 2 trošku může věc, věci změnit. Vy jste mluvil o těch přeshraničních institucích. Já myslím, že zatím je ještě velmi brzo o tom mluvit, protože musíme teprve počkat na to, jak dopadne transpozice příslušné směrnice a jak se to všechno vyvine. A také jsou tam dvě zásady v té věci. Jednak plně financované systémy, jak to bude fungovat na té přeshraniční bázi a potom ještě mnohem větší otázka eh, v oblasti Home and Host Regulators. Tady také uvidíme, jak to teprve dopadne, jak to teprve ošetříme. Takže nevím, jak tady můžete říkat takové věci, pokud byste nezvládl předpovídat budoucnost, což samozřejmě by byla výborná dovednost. A potom mm, ještě několik poznámenek. Jednak IOPA. Mám otázku na všechny odborníky. Je podle vás IOPA ten správný orgán? této věci. Ano, eh, je to celoevropský regulační orgán. Jestliže takový chceme, dobře, tak by logicky nám vyplývala i opa, ale zároveň mm, tady je také řada věcí na národní úrovni. Takže Brian otáčí se od mikrofonu, říká pan předseda. Ano, jestli nevytvoříme tady více komplikací, když eh, to dám, necháme na IOPu. Takže tady by mě zajímal váš názor, to je první otázka. A druhá otázka se týká záruk oproti eh, možnosti otevřeného životního cyklu. Takže jak to tedy nastavíme, jak to přizpůsobíme potřebám našich spotřebitelů protože já si myslím, že většina lidí bude chtít ty záruky, protože budou chtít mít záruku, že to, co investují na konci života, se jim vrátí. Ale otázka zní, když to omezíme na záruky, tak vyloučíme z toho celou řadu subjektů, kteří nebudou schopni tu variantu zajistit. A konečně mám otázku k problematice kompartmentů. Eh, je to tento návrh nějaké byrokratické šílenství s ohledem na to, co se snažíme dosáhnout? Já jsem tady dostal eh, připomínky z řady průmyslových subjektů tohoto odvětví a říkají, jak je to realistické, abychom to chtěli členit kompartment po kompartmentu. Dobře, takže to byly alespoň tři otázky a teď teoreticky nás zbývá jedna minuta na reakci na všechny tři minuty, eh, tři otázky, takže dám trošku ještě víc času a uvidíme, kdo vůbec bude chtít zareagovat. Profe, pane profesore? Já k té poslední otázce té eh, kompartmentalizace. Já myslím, že musíme postupovat prakticky. Musíme vzít v potaz že zde je určitá regionální logika, respektive, že nikdo eh, nebude mít možnost prodávat ty produkty PEPP e v každé zemi v Evropě. Bude to v podstatě vždy nějaká regionální distribuce. Nebude to jaksi prodáváno na celoevropské škále, nebo respektive je to hodně nepravděpodobné. Z hlediska evropského PEPP e já jsem přesvědčen, že chceme-li pokračovat v tom vývoji PEPP, e neměli bychom to míchat s EOPou, protože to je něco jiného. Samozřejmě ideální řešení by bylo takové, kde ten korporátní sektor bude jaksi subvencovat eh, nějaké důchodové plány a PEPP e bude jakýmsi doplňkem druhého pilíře. Nenahrazovalo by to druhý pilíř. Samozřejmě všichni víme, že ten druhý pilíř má určité své limity a proto je nutné řešit tu možnost nějakého jeho doplňku. Děkuji vám. Kdo chce ještě reagovat, prosím. Ano, k těm zárukám. Zeptáte-li se spotřebitelům nebo OSVČ, jim se záruky velice líbí. Ale samozřejmě návratnost se tím snižuje. A v podstatě tím pádem je to jako nějaký cený papír. Já si myslím, že určitý systém zárok, záruk je se možné zavést, ale co nejpozději, prosím pěkně. A mělo by to být přizpůsobeno designu podobných produktů v jednotlivých státech, protože země se liší podle zajišťování základních příjmů. Pokud je nějaká země, která zajišťuje vyšší základní income, tak jako tak, nepotřebujete ty záruky tak velké. Každopádně v rámci toho životního cyklu pracujeme s velice dlouhým horizontem a v rámci toho spořicího cyklu ten eh, spořitel pracuje s ekvitou, která mu má tu návratnost zajistit. Ano, tady k těm zárukám a životnímu cyklu. Já bych navázal na kolegu z Amundy. V 90% případů eh, se v rámci toho životního cyklu produktu objeví pozitivní výsledek. Jinými slovy, když bychom si prošli eh, tuto místnost, každý desátý člověk by utrpěl ztrátu eh, v tom penzijním produktu, nebo respektive každých 10 let. A te, ta, dvě, ta ztráta by nemohla, nemusela být 1 až 2 mohlo by to být 10 až 20 Vidíme to částečně v Austrálii, v USA to bylo vidět během finanční krize, takže kdybyste si prošli tuto místnost a řekli, tak každý desátý eh, bude muset přijmout 20% ztrátu eh, v případě nějaké krize, tak potom, pokud by ta odpověď tedy byla vždy ano, tak ten životní cyklus je to pravé. Eh, v porovnání s tím, tedy to pojištění v rámci Solvency 2, tam se mluví o scénáři jednou za 200 let. Jinými slovy, projdete si stejnou místnost, každý dvoustý člověk možná zaznamená ztrátu a ta ztráta bude mnohem menší než 20%. Takže já si myslím, že obě ty možnosti jsou na stole, ale zároveň říkám, že musíte velice pečlivě přemýšlet o tom, když máte nějaký strop, pro případ nějaké evropsky zaručované záruky nebo máte nějakou pečeť kvality nebo co já vím, tak musíte vědět, co to znamená. Ale abych se vrátil k té otázce, ano, my na toto téma hovoříme se správci aktiv, e, nějaká kombinace produktů je také možná. Neříkáme, že to musí být všechno pojištění. Zpráva majetku ta tady nedává smysl, takže my jsme měli na mysli spíše nějakou kombinaci pojišťovacích produktů za, za, pro zajištění eh, jaksi bezpečnosti a zpráva majetku pro zajištění výnosů. Jen velice rychle EIOPA, certifikace říkáme ano, ale tím se vracíme vlastně k těm jednotlivým škatulkám. Myslíme si, že by to měly mít na starosti místní dohlížecí orgány. Dobře, děkujeme, chceme zajistit prostory pro další za SAD, pokud se nepletu, tady máme a Andreu Kocolino. Ano, děkuji. Já tady nahrazuji kolegu Asoru, takže přečtu text, který mi tady nechala. Je to taková otázka, tedy, kterou na vás mám. Návrh na zavedení celoevropského penzijního produktu je, jak už tady zaznělo i od paní zpravodajky, velmi komplexní a velmi ambiciozní počin, zejména pokud je o časový rámec. A e, je zároveň, ale e, by se měl pokusit vyřešit některé z těch výzev, které Evropská unie bude muset řešit během nadcházejících desetiletí, zejména postupné stárnutí naší populace. Eh, bude to tedy další velká výzva pro evropskou ekonomiku. Evropský penzijní produkt zároveň může být ceným přínosem který zajistí důstojný příjem našim občanům a také reaguje na to, že naše pracovní síla je stále více mobilní na evropském Eh, kontinentu. Z těchto důvodů by tento nástroj mohl být užitečným nástrojem, který eh, dále podpoří celoevropskou integraci. Jsem si vědom toho, že v návrhu jsou ještě některé aspekty, které je potřeba dále rozpracovat, jak tady ostatně zaznělo, třeba daňové režimy, ale některé, některé technické aspekty, ty různé kompartmenty a potom třeba také investiční postupy v souvislosti s těmito produkty. A teď v této souvislosti mám otázku. Ono se tady hodně ovořilo do investicích do defaultu, čili já se ptám našich řečníků, považujete za nezbytné, aby tady byla skutečně ochrana spotřebitelů a aby na trh se dostali také operátoři, kteří nebudou příliš velcí? Čili to je otázka, kterou vám chce položit náš kolega a já vám mnohokrát děkuji a děkuji za to, eh, že tady hovoříme o takto důležitém a zásadním tématu. Specific. Ano, děkuji, to byla jedna konkrétní otázka. Kdo chce odpovědět? Prosím. Jenom komentář, jak učinit ty produkty úspěšnými pro spotřebitele. Já si myslím, nízké náklady jsou velice důležité. Výsledky se zlepší, pokud náklady budou nízké. Aby to ukázalo, že jak se ti účastníci mají skutečně prospěch z toho portfolia. A rovněž je potřeba zvážit přístup na tento trh pro menší operátory a vytvoření rovných podmínek. Myslím si, že by pomohlo zejména pokud by zde byly nějaké centrální informace ohledně různých daňových režimů v jednotlivých členských státech. A tady by například pomoc eh, z EOPy mohla být velice užitečná, zejména pro malé poskytovatele, aby mohli takováto, takovéto produkty nabízet. Děkuji. Eh, paní fili, také eh, zareaguje. Ano, aby PEPP e byl úspěšný pro spotřebitele, Musí se řešit otázka nákladů, to je velice důležité, ale ráda bych také zdůraznila, že my jsme pro diverzifikaci poskytovatelů. Jsme také pro online distribuci eh, těchto produktů v rámci fintechu. To by mohlo hrát svou roli. Ráda bych také zmínila roli tzv. robotických poradců, které mohou spotřebitelům radit při výběru produktů. Co se týká té výchozí možnosti a záruk, na to nemohu odpovědět, nemám konkrétní návrh, ale řekla bych, že by se měly zvažovat různé možnosti, zejména různé, té strate, různé ty strategie životního cyklu. Děkuji. Děkuji vám. Jdeme na dalšího. Za ECR nikoho nevidím, doufám, že vidím dobře. Jako další proto dostane slovo Martin Šerdvan Zague. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji všem expertům za velice zajímavé perspektivy na PEPP, e jaké jste zde přednesli je dobře vidět, že máme různé zájmy, vidí se to dobře, když pozveme celou řadu expertů a nikoho nepřekvapí, že má frakce a zástupci mé frakce jsou spíše kritičtější eh, co do eh, penzijního produktu na soukromém trhu, řekněme takto, protože toto není možnost, jak zajistit boj s chudobou eh, v důchodovém věku pro celou společnost. Je to mimo jiné také z důvodu nejnovějších politických zkušeností, které máme například v důsledku finanční krize, kde přesně eh, ten eh, soukromý segment těch penzijních pojistek eh, zanechal po sobě takovou pachuť, kdy v podstatě lidé přes noc byli bez koruny. Podíváme-li se například na německý trh, kde byla před několika lety zavedena dodatečná možnost jaksi penzijního připojištění, která podle nás naprosto selhala. Možná, že pan kolega proti tomu bude argumentovat, ale i spolková vláda vlastně zaujala vůči tomuto produktu kritický postoj, alespoň implicitně řekla, že v podstatě nestačí a že eh, eh, tento produkt musel vést k tomu, že bude pak dorovnávána na výše penzí ze strany spolkové vlády. Tedy, teď má otázka. Existuje studie komise, která jasně říká, že při zavedení PEPP e by došlo k dodatečnému toku zhruba 700 miliard do trhu pro soukromé pojištění. Odkud myslíte, že tyto peníze eh, půjdou? Půjde to z jiných finančních produktů nebo ze soukromých úspor? A druhá otázka na paní Fili. Jaké výhody vidíte z hlediska ochrany spotřebitele v rámci tohoto produktu navrženého komisí v porovnání s těmi všemi pozitivními aspekty, které jste vyjmenovávala, eh, které by tedy spadaly do nějakého toho financovacího programu druhého pilíře. Děkuji. Ano, to byly dvě otázky, děkujeme. První padla na pana Bušera, Buchera, pardon. Ano, já můžu být stručný. Nevím, odkud berete těch 700 miliard já jsem osobně přesvědčen, že když hovoříme o víceletém horizontu, tak možná to tak může být, ale, být, ale bude to začínat na mnohem, mnohem menších částkách. Prosím, další reakce. Já nevím, odkud je to číslo, které zmiňujete. Jen bych řekl, že takovéto penzijní řešení přes noc nenazbírá žádné obrovské částky z úspor. U tohoto typu produktů vždy trvá, než se skutečně uvedou na trh, než je lidé pochopí. Takže nedojde k žádnému zázraku. Nicméně můžeme předpokládat, že ve středně a dlouhodobém horizontu se bude jednat o dobré řešení. Doplňkové řešení. Nepředpokládáme, že bychom odebírali úspory z aktuálně platných programů. Jsme přesvědčeni, že PEPP e by neměl přímo konkurovat aktuálním národním produktovým systémům, které existují na jednotlivých trzích. Thank you. Uh, there was also... Děkujeme. Rovněž je zde otázka pro Anne Fili, ale možná zástupce komise by ještě chtěl reagovat k těm 700 eh, eh, milionů a poté teda eh, pan, paní Fili, takže nejprve komise. Takže paní Fili, dobře, já už jsem se o tom zmínila. PEP to není nějak nějaké zázračné řešení, které by mělo úplně překlenout ty nedostatky v penzijních produktech. A ne, aby se zaměřil pouze na vysoké příjmové skupiny, ale spíše vytvořit už to konkurenci v rámci třetího pilíře a zároveň umožnit klientům, aby se dostali k těmto produktům, kterým neměli přístup ve svých zemích, ale není to nějaké zázračné řešení. Děkujeme a těch 700 miliard eh, jednu minutu má komise, prosím, na odpověď. Děkuji, děkuji za slovo. A ráda bych rovněž poděkovala za to, že jste položili tento dotaz. Víte, ta čísla, ta vyplývají z naší analýzy dopadu, která je součástí návrhu takže dovolte, abych to trochu objasnila. Jak jste se správně zmínili, produkt PEP e nezaplní tu mezeru na trhu. V podstatě to bude jenom jakýsi doplněk. V našem návrhu jsme mysleli na všechny uživatele spotřebitelé, kteří neměli dostatečný přístup k dostatečným nabídkám v členských státech. U této legislativní iniciativy jsme vedli veřejné slyšení, měli jsme asi 500 odpovědí, eh, kde nám lidé skutečně na základě osobních zkušeností odpověděli, hovořili o nedostatečné nabídce na trhu, poukázali na určité nedostatky tohoto systému ustávajících produktů, například tzv. syndrom locked-in, nedostatečná nabídka na konkrétních trzích a nedostatek transparentnosti, pokud jde o náklady a poplatky spojené s produkty. A my se právě na tyto obavy snažíme reagovat tím, že přicházíme s návrhem doplňkového produktu, který bude dobrovolným produktem a zároveň umožní těm občanům, kteří dnes nemají přístup k těmto osobním penzijním produktům nebo zaměstnaneckým penzijním produktům, mít takový přístup, například osoby OSVČ, které například nemohou do IOPu eh, přispívat, budou mít možnost koupit si tento produkt a zároveň jsme uvažovali i o určité genderové propasti. Matka, která několik let Eh, přeruší svou kariéru, stará se o děti, tak nebude moci přispívat několik let do konkrétního produktu, ovšem u tohoto produktu by tuto možnost měl. Dále ty eh, cíle, čísla. My jsme pracovali na základě údajů, které jsme se sbírali na trhu a zároveň technického poradenství ze strany agentury EOPA. Vypadá to následovně. Mě, mohli bychom mít takovou úroveň osobních penzijních produktů, kde by to bylo 2,1 miliardy eur a, a to by byly prostředky z různých zdrojů. Jednak Eh, bychom dosáhli skutečného jednotného trhu, protože trhy pro osobní penzijní produkty jsou v současné době velice roztříštěné. My chceme vytvořit skutečný otevřený trh a zároveň chceme otevřít eh, i příležitost pro různé providery, kteří by poskytovali tyto produkty. Tím se znásobí nabídka a zároveň si myslíme, že to bude jdou lepší produkty, protože se zvýší konkurence lidé, kteří nemají dostatečnou nabídku těchto produktů, budou eh, moci právě posílat příspěvky do PEP produktu a zároveň se bude určitá komerční nabídka, která umožní nízkopříjmovým skupinám si spořit. I kdyby to byla, řekněme, nějaká drobná částka, aby si mohli takovým způsobem eh, šetřit na penzi. Dále je to záležitost daňových úlev, to očekáváme potvrdit členské státy a zároveň to samozřejmě zvýší potom eh, tu úroveň až na 2100 miliard eur, tak jak jsme to vypočítali. Děkujeme, děku, děkujeme, tak nyní skutečně to nám poskytlo další informace. A nyní paní Anemans, která je další stí, pan Anemans, který je, dal, který je stínovým zpravodajem eh, z, eh, z, tuto problematiku. Já mám jednu otázku, pane předsedo, na pana profesora. Ten třetí pilíř. Tak jak jste ho popsal, pokud jde o nějaké v Belgii například daňové úlevy a tak dále. Já si myslím, že PEP bude vyžadovat určitý specifický daňový režim. Vy tvrdíte, že je to ale doplňkový e, produkt. Neznamená to, že by jsme tím e, odebrali finanční prostředky z těch národních penzijních systémů. Pane profesore, prosím. Než odpovím na tuto otázku, rád bych chtěl říci, že já nechci kritizovat ty dobré prvky této směrnice. Tam jsou i do, dobré záležitosti u IOP 2, ale ve srovnání s IOP 1 si musíme uvědomit, že by se měla usna, usnadnit především přeshraniční posun. Já, já zde bohužel nevidím nějaké jasné, nějaké jasné uh, Eh, výhody eh, u IORP. Takže vaše otázka, eh, jestli jsem to správně pochopil, jak je tam ten daňový režim, nebo, nebo ano, protože já jsem měl pocit, že to odebere finanční prostředky z těch národních. Já bych řekl ano i ne. Ano, protože v Nízozemí například Například eh, ty výjimky z toho třetího pilíře znamenají, že můžete spočítat to, co, jste má, co máte eh, naspořeno v prvním a druhém pilíři. Jiné členské státy bohužel takový systém nemají. Já nevím, jak to vypadá v Belgii. A my se rovněž snažíme to nějak kompenzovat na evropské úrovni, proto jsem odpověděl ano i ne. Ale samozřejmě, že jsou i členské státy, kde tento systém není takto aplikován, takže tam by to, tam by to neplatilo. A děkuji. A nyní ještě zde máme další stínové zpravodaje, pan Becker, prosím, který je zpravodajem i za Ample. Chcete položit otázku? Ano, děkuji. Děkuji výboru Ekon za to, že toto slyšení uspořádal. Já se tady cítím jako ve škole, protože eh, tuto zprávu rozhodně nahlížím, eh, nebo budu nahlížet z úplně jiného politického úhlu pohledu. Já na tom budu pracovat za výbor EMPL a mm, mm, jak si můj postup je jasně definován. Vidím to v podstatě jako definici systému PEPP e jako zcela jasné doplnění. A nesmí se to zaměňovat se, s druhým pilířem a už vůbec ne s prvním pilířem. A tím je daná jasná pozice, ze které k tomuto návrhu komise eh, přistupuji s velkými sympatiemi. Doufám, že ekonomika, respektive finančnictví, které je zde prominentně zastoupeno, nebude vnímat hlavně problémy, ale spíše jejich řešení, protože takovýto produkt by mohl být i skutečně velice atraktivním evropským produktem. A všichni víte, jak EU vypadá e, v očích našich občanů a nebylo by špatné, kdyby se nám podařilo tento produkt dovést v tom harmonogramu co nejdál, aby z něj byl úspěch pro Evropskou unii a to ještě před volbami. To říkám jako tak trošku politický marketing. Doufám, že to je průhledné, ale já si myslím, že toto musí být legitimní, protože eh, Tady hovoříme o cílových skupinách, paní eh, z komise o tom hovořila, SVČ a tak dále. Já bych rád eh, vyjmenoval mnoho dalších, například rodiče, kteří toto nadělí svým dětem. I když tam třeba budou dávat jenom 50 euro, tak za celá desetiletí to bude skvělý produkt. A pokud ti mladí lidé pak eh, začnou ty náklady přebírat, až začnou pracovat, tak to přesně bude ten úspěch, jaký potřebujeme. Takže v tomto smyslu, prosím, pojďme to vnímat pozitivně. Já se budu snažit to pozitivně také zpracovávat. Jsem si jist, že i ve výboru Ekon kde je jasná kompetence pro, pro otázky finančního trhu, že i Ekon tato řešení bude sledovat. A myslím si, že paní zpravodajka je velice kompetentní. Já jako zpravodaj z výboru EMPL Budu vždy zohledňovat poněkud jiné aspekty, nicméně rozhodně nebudu kontroverzní ve svém přístupu. Děkuji. Thank you very much, Hans, for your... Děkujeme, děkujeme Hansi za vaše stanovisko a za IMKO je zde paní eh, Langen. Chcete vystoupit? Děkuji, pane předsedo. V první řadě chci poděkovat výboru Ekon za toto slyšení. Byla to rozhodně zajímavá příležitost. Eh, byť tedy v příštích týdnech se objeví jistě ještě spousta dalších otázek. Mým úkolem je zabývat se ochranou spotřebitele a e, tím se dostávám k rozhodujícímu bodu. PEPP e bude tak úspěšný, okolik bude lepší než jiné nabízené produkty. Jinými slovy, spotřebitel e, musí přesně vědět, co se bude dít, když zaplatím tolik a tolik, co z toho pak ve finále dostanu. Eh, a kolik to bude v porovnání s národními produkty, které třeba budou lepší nebo, nebo horší. A pak je tam ještě ta evropská úroveň, která z toho celého dělá věc velice komplikovanou. Eh, například eh, ty takzvané škatulky, ty compartments, já nevím, třeba pokud zůstanete v Německu nebo Belgii nebo ve Francii, to je jedno, a budete platit tam, tak to není problém. Ale pokud se budete stěhovat, tak se objevuje řada otázek například, který věk odchodu do důchodu bude platit. Protože eh, v Německu je to 67, eh, v Belgii 62, eh, ve Francii 65. Jaký daňový systém bude platit? Máme v členských státech naprosto různé systémy. Někde se daní ty vklady do toho systému, jinde se daní výstupy z toho systému, takže jak to bude fungovat? Jak to bude fungovat? když najednou ty jednotlivé škatulky budete chtít sloučit. Jinými slovy, eh, že budete chtít jak si v jedné zemi platit, když platí odchod do důchodu v 61 a pak přejít do jiné země, kde platí odchod důchodu až v, třeba v 660 nebo 67. To je celá řada otázek na experty a na komisi, protože naším zájmem je, že chceme transparentní, kvalitní systém pro spotřebitele a za tím účelem musí být spotřebitel informován. Musí to být uděláno tak, aby to nebylo moc drahé, aby to všechno neskončilo jenom na poplatcích, nezmizelo a abychom pak ve finále mohli nabídnout kvalitní produkt. To bychom rádi udělali. Já si myslím, že ta myšlenka PEPP e je dobrá, Takže jenom je to otázka, jak si toho provedení toho produktu, kterou musíme řešit. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda. Nikdo se nepřihlásil do části Catch the Eye, nebo ano? Takže paní Pereš. Děkuji. Děkuji za slovo. Toto je první výměna názorů. Uvidíme, kam nás to dále povede. Víme, že ten harmonogram je docela napjatý. Já se omlouvám, nebyla jsem zde u prvních dvou řečníků, ale otázka fiskality, zdaňování, to je věc, kterou řešíme neustále na finančních trzích s profesionály a tak dále, čili vytvořit nějaký produkt, který by byl přeshraničního charakteru a který by mohli, mm, do kterého by měli být možnost přístup eh, naši občané bez problému. Čili nějaký daňový systém, který by, mm, proto se obracím na naše řečníky, který by to nějak vyřešil. A dále ta portabilita, přenosnost, myslím, že kolega už o tom hovořil, že by se to snad s tím mělo vyřešit. Ne, já si myslím, že ne. To je v podstatě vlastně pouze to nějakým způsobem odloží. Podle mě tu přenositelnost toho produktu, toho, co již existuje, to si myslím, že to nevyřeší. No, skutečná přenositelnost v rámci stávajícího systému tím nebude vyřešena. Mohli byste proto nějakým způsobem ještě analyzovat ten váš návrh. A ta možnost takzvaného fallback, to znamená, že by to byla ta defaultní možnost. No, v zásadě s tím můžeme souhlasit, ale ráda bych ještě ověřila u všech našich odborníků, pokud totiž jde o skutečný penzijní produkt, tak ta defaultní možnost by měla být penzijním produktem a ne kapitálovým produktem. To je jedna věc. A zároveň zajistit nějakou záruku, kromě toho té nominální návratnosti investic, pokud chceme, aby to bylo opravdu pro spořící zajímavé. Je tam několik dalších věcí, u kterých bych se ještě ráda zeptala. Možná ještě poslední otázka, pokud jde o úřad EIOPA. Několik z vás se o tom zmínilo. Já bych ráda ověřit, reforma, kterou navrhuje úřad EIOPA v současné době, pokrývá různé vaši, vaše obavy? Nebo si myslíte, že bychom úřad EIOPA měli v tomto ohledu nějak ještě posílit? Děkujeme, říká pan předseda. A nyní máme ještě 10 minut na naše odpovědi, takže jestli dovolíte, naši všichni hosté dvě, tři věty, možná potom i na odpověď na paní Bereš, odpověď eh, na otázku paní Bereš a poté by to ukončila eh, Sofie. Takže doktor Almans eh, bude jako první, proto závěrečné slovo. Ano, samozřejmě souhlasím s tím, že by tento produkt, paní kolegyně, měl být penzijním produktem, aby to nebyl pouze kapitálový produkt s ohledem na různé režimy v členských státech je zásadní, aby e, se to vzalo v potaz, to znamená, aby skutečně e, to byl především, teda aby tam byly dostatečné informace, které se týkají toho, že to skutečně je penzijní produkt. A úřad EIOPA by v tomto ohledu, pokud jde o daňové režimy, mohl zlepšit tu transparentnost. To je rovněž bohužel mimo, mimo, mimo, mimo mikrofon poznámka, omlouvám se, říká pan předseda, jestli dovolíte, aby nejprve reagovali všichni panelisté a poté ještě stínoví, mm, říká pan předseda. Takže nyní ještě paní Fili. Já bych ráda odpověděla, pokud jde o paní Bereže, její otázka, pokud jde o defaultní možnosti. Samozřejmě, že spotřebitel by měl mít možnost volby, je zde veliký rozdíl mezi jednotlivými zeměmi. Eh, ano, eh, někdy například se tam eh, mm, spíše zdůrazňují ty, ty výnosy, na druhé straně teda spíše kapitál. My si myslíme, že by mohl mít, že by teda spotřebitel měl mít možnost volby. A pokud jde o úřad EIOPA, my nejsme v tomto ohledu spokojeni, protože v této reformě právě toto nebylo nějak dostatečně zohledněno pokud Samozřejmě, ale pokud jde o akreditaci a zapojení úřadu EIOPA v tomto ohledu, tak s tím souhlasíme, pokud jde o produkty PEP. Pan profesor, ještě několik poznámek. Ta otázka eh, přenositelnosti a kompartamentu. Ano, jistě, není to ideální Netvrdím, že se tím vyřeší úplně všechno, co je na stole, ale ten přístup kompartmentů je podle mě opravdu skvělý, protože posílí eh, přenositelnost produktu. Není to perfektní, eh, ideální produkt, to netvrdím. EEE eh, e by bylo asi lepší, ale bohužel takové možnosti zde nemáme. Děkuji. Děkujeme. Pan Aquion, já nebudu opakovat to, co zde již zaznělo ze strany Združení spotřebitelů, s tím souhlasím, a nyní ten problém daní. My si myslíme, že je zatím ještě příliš brzo reagovat na tento problém. Já skutečně doufám, že nalezneme kvalitní řešení, které nebude poté nějak uvaleno na členské státy, ale které bude rozumnější, aby umožnilo přenositelnost, což je klíčové pro tento eh, projekt. A v neposlední řadě eh, pan Bucheler. Ano, zdaňování to, daně, to, to je zásadní problém. My zatím nemáme nějaké řešení, chceme se všemi spolupracovat pozitivně v tomto ohledu. A pokud jde o úřad EIOPA, to se týká rovněž kompartmentu protože pokud budete mít ty kompartmenty, tak tam bude národní supervize a bude-li to celoevropský projekt v rámci druhého režimu, by, mohla, eh, by mohlo úřad EIOPA hrát větší roli. Děkujeme, děkujeme všem našim řečníkům a nyní se dostáváme k paní zpravodajce Sofie Intveld. Ano, děkuji za slovo, pane předsedo. Zároveň bych ráda poděkovala našim panelistům a všem kolegům za jejich příspěvky. Já zde nebudu přednášet žádné ideje ohledně nějakého dalšího směřování, protože buď to vyvolá hněv nebo paniku. Samozřejmě, že to musíme brát postupně, dojde ke konzultacím, vytvoříme pracovní dokument, který já v lednu v tomto ohledu předložím. Ale jestli dovolíte pouze několik krátkých poznámek, nejprve pan Šedevan z GUE. Já tomu rozumím, ale zároveň bych ráda zúraznila, že zde hovoříme o doplňkovém systému, nějakém dodatečném systému, pokud členské státy, pokud ty veřejnoprávní ustanovení jsou nedostatečné, a to znamená, že národní orgány nedostatečně provádí svou povinnost, tak tyto produkty typu P by měly být doplňkem k něčemu a to je teda úkolem národních eh, úřadů. To je založeno na smlouvě, to nejsou pouze jejich pravomoce, ale zároveň i jejich povinnosti. A to mě vede k poznámce pana Anemance a i ostatních. Já znám obavy v členských státech samozřejmě, že by bylo šílené vytvořit systém, který bude mít dopad nebo podkopá snad ještě národní eh, systémy, stávající systémy, především ty, které jsou podle našeho názoru solidní. To by bylo šílené, my to neuděláme. Tolik zúčastněných stran se věnuje těmto problémům, jistě by na to někdo poukázal, na, tuto, na toto riziko, ale jistě podobně jako i stínový zpravodaj za ENF, já to budu sledovat velice pozorně, čili jde o určitý doplněk. Ovšem je zde určitá propast v rámci penzijních produktů v některých členských státech. Je to kvalitní systém, já netvrdím, že je to perfektní. I u nás v Nizozemí máme velice solidní systém, který ovšem se musí přizpůsobit s společenským změnám, pracovnímu trhu, demografickým změnám, finančním trhům a tak dále čili i tento systém musíme reformovat. A to by mohlo zaplnit tu mezeru. Pensi. Paní Beržer hovořila i o genderové propasti. Je to trochu nefér, že by ženy měly nižší penze, ale museli vlastně spořit více, aby vůbec měly nějakou penzi. To je nespravedlivé. Pokud je o fiskální záležitosti, to je nesmírně citlivá, komplexní záležitost, eh, složitá záležitost. Myslím si, že komise se správně rozhodla vytvořit samostatná doporučení, aby to nebylo součástí nařízení, protože je iluzorní se domnívat, že by zde mohlo dojít k nějaké dohodě či nedej bože jednomyslnému schválení. V ekonu i přesto si myslím, že bychom ještě mohli zvážit další analýzu, rozpracování těchto návrhů komise, možná něco, co by umožnilo členským státům eh, na dobrovolné, volitelné bázi harmonizovat tuto oblast. To by mohla být jedna možnost. A nyní samozřejmě, že ať už to vypadá jakkoliv ten produkt, tak musí to být důvěryhodný a atraktivní produkt. Musí to být důvěryhodný produkt, to je zásadní, protože to bude něco nového. Lidé zatím tento produkt neznají, takže tam určitě bude určitý i jistý pocit nedůvěry, který musíme překonat, ale zároveň to musí být atraktivní pro poskytovatele. Nejlí to atraktivní, nebude tam žádný business case a tím pádem bychom mohli celé toto cvičení zrušit. A ty kompartmenty, tam rovněž musíme nalézt řešení. To je návrh komise ohledně toho, že poskytovatel by měl být tyto kompartmenty v průběhu pěti následujících let ve všech členských zemí, to je nerealizovatelné. Musíme nalézt jiné řešení, protože malí poskytovatelé, regionální poskytovatelé by byli znevýhodněni. Možná nějaký způsob spolupráce, který bychom mohli prosadit. Úřad EIOPA by mohl nějakým způsobem to rovněž eh, usnadnit. A nyní je to otázka IORP institucí. To je velice citlivé. V mé zemi například pan Anemans o tom hovořil, pokud tento systém eh, IORPS funguje dobře, měli bychom udělat vše pro to, abychom to nepodkopávali tvrdě říci, že jsou úplně, že z toho úplně eh, nějak eh, výjmeme, takové radikální řešení by podle mě nebylo dobré. Prostě nechceme, aby to bylo řešení, které takto ovlivní národní systémy. Chceme, aby aspoň některé z těchto institucí nebo specifické kategorie institucí IORP by tam mohly být povoleny. Myslím, že pan Uleman se o tom, se o tom zmínil. Pokud jde o distribuci prostřednictvím jiných právních nástrojů, něco podobného. Takže ještě jednou zdůraznuju, já jsem opravdu velice otevřená v tomto ohledu a jsem připravena naslouchat všem, který se to týká v těch nasledujících týdnech a pracovní dokument vám předložím v lednu. Děkuji. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Myslím, že zpráva je v dobrých rukou, takže já vám děkuji. Děkuji všem třem zpravodajům, stínovým zpravodajům, děkuji našim hostům, ti, kdo sledují, jak to bude vypadat dál. Takže 11. ledna výměna názoru. 21. 22. února předložen návrh, 22. března pozměňovací návrhy, projednání pozměňovacího návrhu 23. 24. dubna a v Ekonu se bude hlasovat 4. června. Děkuji mnohokrát za dobré zahájení této debaty, děkuji našim hostům a přejdeme rovnou k dalšímu bodu pořadu našeho jednání.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 Please, would you be so kind and... Uh, prosím, abyste se laskavě usadili. Zahájíme druhý bod dnešního odpoledne. Kdo eh, by rád pokračoval v rozpravě, tak eh, prosím to učiňte, ale někde jinde, abychom mohli pokračovat v našem jednání. So there is just and let's see who is there. I think I saw him before. Okay. So next point is Takže další bod, návrh směrnice eh, s cílem rozšířit pravomoci vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž, aby mohli účinněji prosazovat právo a zajistit řádné fungování vnitřního trhu. Chtěl bych požádat ty, kdo se nebudou účastnit eh, debaty o dalším bodě, aby opustili sál, tak abychom mohli pokračovat. Takže máme tady více než 250 pozměňovacích návrhů k tomuto návrhu, který má e, zajistit tedy různé bezpečnostní pojistky, vzájemné, vzájemnou pomoc a tak dále s cílem rozšířit pravomoce vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž. Jednotliví stínoví zpravodajové souhlasí s tím, že je potřeba zajistit uplatňování stejných pravidel ochrany hospodářské soutěže tak, aby byla skutečně prosazená eh, hospodářská soutěž na jednotné vnitřních trhu. Mezitím také postupuje dále pracovní skupina na radě přeskoumávání tohoto návrhu. Práce estonského předsednictví bude pokračovat v rámci bulharského předsednictví s cílem dokončit obecný přístup ve druhém trimestru. Z tohoto důvodu také pan zpravodaj navrhuje posunout Eh, hlasování, únorové hlasování ve výboru EKON na konec února, tak aby bylo více času na kompromisní pozměňovací návrhy. A jako první dáme slovo panu zpravodaji, ale toho tady dnes nahrazuje pan Sandr. Takže plán je pět minut zpravodaj, pět minut stívodný, zpravodajové, potom ještě catch the eye a potom ještě pět minut na další vystoupení. Děkuji, vážený pane předsedo. Děkuji, děkuji. V první řadě bych chtěla omluvit pana zpravodaje Andrease Švába, který bohužel tady dnes nemůže být přítomen z důvodu plného pracovního kalendáře. On mě požádal, abych tady přednesla následující. Jednak pan zpravodaj bych chtěl poděkovat stínovým zpravodajům a všem ostatním kolegům, kteří předložili pozměňovací návrhy a tím poskytli velmi cené vstupy do dalších debat v parlamenty. parlamentu. Pan Schwab se domnívá, že tyto pozměňovací návrhy tvoří dobrý základ pro konstruktivní spolupráci a kompromisy. Několik eh, nebo respektive celá řada pozměňujících návrhů se ubírá stejným směrem, takže lze očekávat, že alespoň k některým článkům bude nalezena rychle dohoda. Byl vypracován první soubor kompromisů, respektive nyní se na něm pracuje a brzy bude zaslan stínovým zpravodajům. Eh, dnes nechce pan zpravodaj zacházet příliš do detailů, ale možná by zmínil několik bodů. Za prvé, pan zpravodaj s potěšením konstatuje, že všechny skupiny souhlasí s tím, že minimální standardy a minimální pojistky jsou nezbytné proto, aby bylo zajištěno účinnější prosazování práva hospodářské soutěže v EU a je rovněž velmi důležité, aby všechny národní příslušné orgány měly k dispozici správné nástroje, které jim umožní účinně prosazovat pravidla hospodářská soutěže. Pokud jde o bezpečnostní pojistky, článek 3, jak bylo předneseno v, při představení návrhu zprávy, pan zpravodaj se domnívá, že posílené pra, prosazovací pravomoce je potřeba vyvážit zvýšením procedurálních záruk. Pan zpravodaj se domnívá, že hlavní reference na chartu základních práv EU a obecné principy unijního práva nejsou dostatečné. Tudíž on navrhuje, aby tady byly stanoveny hlavní pojistky eh, ve vztahu k uplatňování článků 101 a 100 2 smlouvy o fungování Evropské unie. Spravodaj s potěšením konstatuje, že další koleg, ostatní kolegové také souhlasí s tímto návrhem a předložili pozměňovací návrhy v podobném duchu. Pokud jde o závazky, článek 11, tak pan zpravodaj vítá, že je zde zřejmě dohoda, pokud jde o Mm, příslušné závazky národní kompetentní orgány by měly mít možnost otevírat řízení, například tam, kde dochází k věcným výměnám a tam, kde podniky jednají v rozporu se svými závazky. Pokud jde o maximální výše pokut, článek 14, takže tedy pokud jde o maximální výše pokut, zde e, jsou zřejmě rozdílné názory. Tady se názory liší, jak by to mělo být stanoveno. Pan zpravodaj se domnívá, že e, s ohledem na to, že e, v praxi už členské státy tady předpokládají maximální pokuty ve výši 10 obratu a za druhé vnitrostátní příslušné orgány uplatňují články smlouvy 101 a 102 tak, by mělo v rámci EU platit společné maximum, společný maximální limit. To by nejenom zajistilo jednotný harmonizovaný přístup, ale také by to vedlo k předvínatelnějšímu systému. Maximální částky, které by šly nad 10 by byly nepřiměřené s ohledem na obvyklé nelegální zisky generované podniky s ohledem na schovývavý přístup. Pan zpravodaj Andreas Schwab je potěšen tím, že byly eh, představeny některé pozměňovací návrhy, které by zefektivnily fungování programu v leniency. Eh, je potřeba zajistit, aby podniky lépe spolupracovaly s úřady na ochranu hospodářské soutěže. Navíc Rozdíly v rámci národních programů Linience by bylo potřeba snížit a zajistit, že všechny eh, vnitrostátní příslušné orgány budou za stejných podmínek udělovat eh, sankce a prominutí. Pan zpravodaj se těší na konstruktivní spolupráci se stínovými zpravodaji během nadcházejících týdnů. A Rovněž by chtěl říci, že eh, je potřeba informovat tedy kolegy o tom, že tady dojde k posunutí hlasování až na konec února, ale vy jste to tady už říkal, takže 27. února. Děkuji, děkuji mnohokrát eh, za toto přednesení. A nyní stínový zpravodaj pan Sany. Děkuji mnohokrát. Bohužel v důsledku nešťastného kolapsu informačního systému Evropského parlamentu musel být celkový harmonogram přepracován a my jsme bohužel neměli zatím žádné setkání stínových zpravodajů k předloženým pozměňovacím návrhům, ale vzhledem k tomu, že známe konstruktivní přístup pana zpravodaje, eh, myslím, že i nadále ta spolupráce bude do budoucna velice konstruktivní. Já bych chtěl velmi stručně zdůraznit ty hlavní body pro nás, které už jsem zmínil v předchozí debatě. Za prvé je potřeba jasně říci, že nezávislost vedení vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž bude v každém členském státě zachována, ale ne, nejenom je potřeba dát jasná pravidla pro o, odvolávání vedení, ale také tady musí být jasně transparentní proces vole, volby vedoucích představitelů. Musí to být založeno čistě na profesních kvalifikačních dovednostech a zkušenostech. Jedině tak to můžeme zajistit nezávislost fungování těchto orgánů. Za druhé, musíme zajistit, že roz, že činnost vnitrostátních orgánů bude podpořena mm, nezávislým financováním. Musíme nezávislost také zajistit v tom, jak oni budou nakládat s tím rozpočtem, který dostanou. Samozřejmě bude tam ale probíhat náležitá kontrola, pokud je o případné zneužívání veřejných prostředků. Za třetí, chtěl bych také zdůraznit, že je potřeba větší transparentnost. Novináři, občané by měli mít přístup k relevantním informacím a měli bychom rovněž umožnit, aby Evropský parlament dostal výroční zprávy každého vnitrostátního orgánu pro hospodářskou soutěž. Také je potřeba jasně říci, že národní orgány musí mít k dispozici potřebné IT vybavení, eh, které je potřeba eh, aktualizovat podle nejnovějšího vývoje. Také mm, musí mít tedy potřebné IT vybavení, aby mohli plnit svoje závazky. A konečně v poslední řadě, já nechci znovu poukazovat na rozdíly, eh, když něco je přístupné a když něco máte ve vlastnictví. My eh, to budeme projednávat ještě na schůzi stínových zpravodajů a také, jak je problematický výraz relevantní obrat. Skupina SND se nestaví tedy příznivě k návrhům, které pan zpravodaj předkládá k těmto bodům. Děkuji, děkuji mnohokrát a za EKR pan Starbaty. Frakce ECR podporuje zprávu pana Švába. Je to důležitá zpráva, která nám dává možnost eh, řídit vlastnictví firem řádným směrem. Víme, jak důležitá tato zpráva je, když zvážíme zejména poslední slyšení antikartelových orgánů. Viděli jsme tam, určité snahy, které tato zpráva řeší. Neradi bychom se však v této zprávě vzdalovali od prvního návrhu komise. Oproti názoru zpravodaje si však nemyslíme, že ta zpráva jde správným směrem. Co se týká ře, řízení vztahu, jak si eh, toho klienta a eh, jeho nadřazeného subjektu, nebo respektive jeho zaměstnávajícího subjektu. Myslíme si, že kdybychom se do této diskuse pouštěli, všechno by to jen zdrželo. Dále jsme přesvědčeni, že bychom neměli projednávat přesnou výši pokut, eh, protože na té se nejspíš neschodneme. Místo toho by se eh, výbor měl spíš zaměřit na rozsah působnosti, eh, tedy toho celkového celosvětového obratu versus tedy toho nějakého obratu v omezenější míře. To by měl být ten klíčový faktor, který zde budeme diskutovat. Autonomie těchto orgánů musí být posílená. Víme, že eh, ředitelé eh, orgánu pro hospodářskou soutěž za námi chodí, že eh, tedy formálně autonomii mají, ale v praxi by potřebovali více autonomie, například i co do plánování v oblasti rozpočtu. Další důležitá věc pro ECR je to, že Firmy kotované na burzách by měly rovněž podléhat eh, pravidlům pro hospodářskou soutěž, stejně jako soukromé firmy. Ehm, a týká se to také eh, jaksi firem působících ve veřejném zájmu a státech, státem vlastněných firem. I ty by se měly řídit stejnými pravidly. ECR je rovněž přesvědčena, že kartely bez ohledu na svou velikost, bez ohledu na produkty, bez ohledu na jaksi váhu na trhu, by rovněž měly být pokryty a měly by podléhat pokutám. Stejně jako se to týká malých a středních podniků. ECR varuje před eh, jaksi odstrašujícím účinkem sankcí, respektive předtím, aby jejich odstrašující efekt byl jaksi rozmělněn nějakými dohodami ad hoc. Ale věříme, že se nám podaří dosáhnout rozumného řešení. For ALDE, uh, is eh, shadow... Děkuji a za ALDE je stínový zpravodaj Petr Ježek, ale ten tady není. Přeje si někdo vystoupit za ALDE? Ne, není tomu tak, takže máme tady paní López Bermeo z GUE. Gracias. Eh, compartimos la propuesta. Děkuji, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Souhlasíme eh, s myšlenkou komise, aby tady byl společný rámec, který eh, zajistí činnost úřadu pro hospodářskou soutěž. A je to tedy Mm, souhlasíme s tím základním směřováním, ale zároveň máme výhradu, pokud je o fungování politiky na ochranu hospodářské soutěže, zejména když se jedná o privatizaci některých strategických sektorů. Myslíme si, že eh, ty předkládané nástroje musí eh, odpovídat tomu, zda chcete skutečně náležitě bojovat se vznikajícími monopoly. Já bych tady chtěla poděkovat panu Švábovi, který pozměňovacích návrzích předkládá možnost, aby vnitrostátní orgány eh, reagovaly eh, na podněty národních orgánů, což může podléhat i politickému posouzení ale v některých jiných bodech budeme jenom těžko hledat schodu s panem Švábem, například pokutování firem na základě celkových výsledků, což by se mm, v návrhu komise mělo zachovat. Protože my si myslíme, že jinak eh, nebude možnost dávat dostatečně odstrašující pokuty. Potom také my si myslíme, že ty pokuty, ta prahová hranice by měla mít 12%, spíše než 10%, tak aby byly opravdu odrazující a aby tady byla nějaká marže pro národní orgány hmm. ty pokuty ještě zvyšovat. To by bylo žádoucí. Dále si myslíme, že ty eh, pokuty by neměly ohrožovat produktivní činnost, výrobní činnost podniků. Rovněž musíme zajistit, že bude eh, zachována nezávislost vnitrostátních orgánů, takže dva roky by tady neměly být nějaké otočné dveře mezi regulátory a podniky, které šetří. To by mělo být naprosto zásadní, pokud chceme zabránit korupci a poškozování naší ekonomiky. Děkuji. Greens, we have Mr. Raymond. Děkuji za zelené, pan Raymond. Děkuji téměř všechno eh, bylo řečeno, ale eh, něco přece jenom ještě zbývá. I my jsme přesvědčeni, že kolega Šváb předložil v podstatě dobrou zprávu, se kterou lze konstruktivně pracovat. Myslíme, že je zde velký prostor pro kompromis, jak tady zaznělo od některých kolegů. I my jsme proto, aby nezávislost těchto orgánů byla výrazně posílena, posílena, aby byla lépe zakotvena v legislativě. To se týká například rozpočtové nezávislosti, rozhodovacích grémí, týká se to i personální složení, eh, aby eh, tam nebyl žádný vliv národní politiky na ta rozhodovací grémia těchto orgánů. Eh, a e, platí také to, že jsme pro posílení transparentnosti. E, myslíme si, že i zde dosáhneme kompromisu. Jsme pro každoroční zprávy o činnosti a o tedy prostředcích, jaké takový orgán má k dispozici a o tom, co řeší. A chceme jaksi takovou, řekněme, povinnou transparentnost pro střety zájmu v rámci těchto orgánů. Po celé Evropě by mělo být i dohledatelné, zda eh, k střetům zájmům dochází nebo zda k ním docházet může. Rád bych zdůraznil ještě jeden bod, který jsem zatím však neslyšel, eh, který eh, chceme do, toho, do této diskuse přivést, tedy rozdělení, rozlišení mezi odškodněním a mezi pokutami. Jinými slovy, když ta konkurence, ta hospodářská soutěž někoho poškodí, zákazníky, občany, to jejich očkodnění nesmíme zaměňovat s pokutami, které e, se pak uvalují kvůli tomu, že někdo poruší zákon. Chceme, aby toto bylo jasně řízeno a to tedy, aby na národní úrovni byla očkodnění a pokuty odděleni, odděleny. Děkujeme. Děkuji vám. Nevidím Barbaru Kapl za NF. A nevidím ani nikoho jiného, takže než dostane slovo komise, rád bych se zeptal, jestli se někdo hlásí do Catch the Eye. Pan Sant. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že ten důraz na transparentnost je na místě. Ale myslím si, že musíme zdůraznit ještě jednu věc. Jde o toto. Tyto národní orgány by v podstatě měly také sloužit k tomu, bych to řekl úplně jasně, že hospodářská soutěž nebude jaksi univerzální nástroj. Tyto orgány jsou tu od toho, aby implementovali politiku hospodářské soutěže EU tak, aby to zapadalo do reality v tom daném členském státě. Je to něco, co podle mého názoru je naprosto zásadní. Aplikování pravidel pro hospodářskou soutěž univerzálně, nějak centralizovaně, od severu na jih, od východu na západ, aniž bychom umožnili nějaké národní, regionální rozdíly nebo podmínky, to nejde, to nebude fungovat. Bude to vytvářet jedině problémy. Vytvoří to nesrovnalosti, nerovnováhy. Proto si myslím, že jeden ze základních aspektů, který bychom měli řešit, je toto. My hovoříme o těchto orgánech pro hospodářskou soutěž. Měli bychom je nahlížet jako nástroje, evropské nástroje, které sebou přivedou realitu nějaké politiky. Tedy, že ta politika bude vhodná pro celou Evropu, ale nebude to jaksi univerzální politika, která bude pro všechny stejná. Oni, ty orgány, jsou tady od toho, aby, tu, aby tuto politiku takto zajistili. Stejně tak, jako je důležité, aby byla zachována transparentnost. Děkuji. Děkuji vám za toto vystoupení. Nevidím nikoho jiného, kdo by chtěl promluvit a proto dám teď slovo komisi. Dobrý den. Jsme velice rádi, že jsme tu. A ráda bych promluvila jménem komise. Eh, v první řadě díky. Velice si vážíme eh, snahy Evropského parlamentu a výboru Ekon konkrétně o to, aby eh, toto téma bylo projednáno co nejrychleji. Vážíme si veškerého času a všech těch analýz za účelem posílení tohoto návrhu. My jsme na něm také strávili poměrně dost času. Připravovali jsme ho společně s národními partnery, jinými slovy s národními orgány pro hospodářskou soutěž. Dovolte mi navázat na několik bodů, které zde dnes zazněly. V první řadě možná pár slov k základním právům. Chtěla bych říct, že plně souhlasíme s významem zajištění základních práv, to je naprosto zásadní, ale Rádi bychom zdůraznili jednu věc, nebo varovali před jednou věcí, co se týká přílišné specifičnosti, co se týká ochrany toho styku právní zástupce klient, protože tato práva jsou dnes zakotvena v národních systémech. Kromě toho zohledňují daleko více oblastí než jenom právo hospodářské soutěže a mezi členskými státy se liší, takže prosím jenom upozornění v této věci. Co se týká významu eh, těch takzvaných otočných dveří, tedy ta ochrana před situací, kdy někdo přejde eh, třeba z, té, z toho orgánu na ochranu hospodářské soutěže do nějaké právní firmy. Tam je velice důležité zajistit, že nebude docházet ke střetům zájmu a že někdo, kdo odchází z toho příslušného orgánu, nemůže pracovat na stejných případech eh, v jaksi jiné funkci. S tím principem souhlasíme. Nicméně opět i zde varování, nebuďme příliš specifičtí. Už jsme slyšeli, že tady neexistuje univerzální řešení a to podle nás platí i pro tuto přílišnou podrobnost, tu detailnost a řešení střetů zájmu. Například, co to je to rozumné eh, období, během kterého nemůžete pracovat na stejných případech eh, v té nové funkci. Jen velice stručně ohledně přístupu k důkaznímu materiálu, to tady také zaznělo. Chci zdůraznit, že je velice důležité, aby národní orgány pro hospodářskou soutěž měly přístup k důkaznímu materiálu, ke všem, veškerému důkaznímu materiálu, který je dostupný firmám. Proč je tam důležité to slovo přístupný? Protože jde i o uložení v cloudu, Musíme zajistit, že i v digitálním věku budou mít eh, náro, eh, národní orgány pro hospodářskou soutěž možnost být eh, řádnými vynutiteli práva, musí získávat informace, aby bojovali s porušováním práva. Nakonec, než skončím, jedno, pár slov k té otázce maximální výše pokuty a relevantního obratu. Ráda bych vám vysvětlila, že co se týká té kapitoly o pokutách v tomto návrhu, naším e, záměrem ze strany komise bylo skutečně odstranit veškeré překážky, které zde máme v národních právních systémech, e, které zabraňují tomu, aby tyto národní orgány uvalovaly odrazující pokuty. Takže tento záměr není harmonizace, spíše jde skutečně o odstraňování překážek. A z toho důvodu jsme nepovažovali za vhodné harmonizovat maximální částku pokuty. Místo toho chceme umožnit členským státům, které to chtějí udělat, aby šli ještě dále na, za rámec tohoto návrhu. A se stejného důvodu jsme také chtěli zajistit, že při výpočtu té částky, tedy těch 10%, alespoň 10%, že se bude zohledňovat celosvětový obrat, protože jak tady už zaznělo, toto je ten benchmark, pro skutečnou hospodářskou sílu dané firmy. A pod, národní orgány pro hospodářskou soutěž toto potřebují, aby mohly uhlovat ty odrazující pokuty. To je vše. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme vám. Takže nikdo další mluvit nechce. Děkuji vám za účast, za debatu. Hlasování v Ekonu máme naplánováno na 27. února. A zatím ještě nevíme, kdy se bude tato věc hlasovat v plénu. Teď přerušuji zasedání na 15 minut. Příspěvek bez mikrofonu. Excuse me. Uh... Promiňte, ještě jednou, můžete-li? Ne, to načasování té debaty bylo jasné. Kdybyste tu byla na začátku, byla byste slyšela, že budou dvě minuty na otázku, tři minuty na odpověď pro všechny. A předpokládalo se, že skončíme ve čtyři. Mohla jste tu být od začátku. Pane předsedo, já jsem z místnosti vůbec neodešla, to mi neříkejte. Já si stěžuji na to, jak vypadalo to slyšení PEPP. E eh, vy jste mi neumožnil dále diskutovat s experty. Eh, byly tam body, o kterých jsme mohli mluvit. Vy jste řekl, že nemůžu, protože jsme měli údajně málo času a teď přerušujeme schůzi. Já chápu, že není snadné, jak si spravovat čas při předsedání schůzy, ale ráda bych učinila tuto poznámku, že jsem neměla možnost promluvit a teď najednou přerušujeme zasedání. To je vše, děkuji. Dobrá, teď tedy přerušujeme schůzi na 15 minut. Mm-hmm.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

Uh, Dobré odpoledne, vážení kolegové. Chci vás eh, přivítat a chci přivítat eh, Margaret Vestager, naši komisařku pro hospodářskou soutěž. Díky, že jste přišla eh, na druhý strukturovaný dialog roku 2017. Tato výměna názorů dá komisařce možnost představit nejnovější vývoj v oblasti šetření DG Competition a v jeho činnosti. A zejména také co se týká digitální ekonomiky a bankovní sféry. Takže je to relativně relevantní, důležité téma. Děkujeme, že jste tu Děkujeme za spolupráci, děkujeme vám jako komisařce za činnost v této oblasti. Máte slovo. Eh, děkuji vám za pozvání, díky za vřelá slova. V první řadě mi dovolte poděkovat eh, Ramonu Tremosovi, zpravodaji a stínovým zpravodajům za podporu v oblasti politiky hospodářské soutěže. Ráda vidím, že se shodneme na tom, že politika hospodářské soutěže funguje, že když je vynucována, přináší pozitiva pro občany. Když jsou trhy otevřené a občané vidí, že firmy eh, představují své zboží a své inovativní myšlenky a mohou si vybrat mezi nimi. Jedna z věcí, která je podle mě velice dobrá, je, že potvrzujeme, že důrazné kroky proti porušovatelům práva hospodářské soutěže představují příspěvek k tomu, aby občané získávali důvěru v naši unii a ve způsob funkce naší společnosti. Dovolte mi zmínit několik oblastí, doufám, že vás to bude zajímat. Zmíním případ Google, to, co děláme s drogami, pár slov k bankám, eh, k daním a dotknu se také eh, otázky fúzí. Nejprve Google. V červenci jsme přijali první antitrustové rozhodnutí, případ eh, nákupy Google. Zjistili jsme, že vyhledávač Google systematicky upřednostňoval výsledky z nákupů Google oproti jiným konkurenčním prodejním službám. To je zneužití dominantní pozice Google ve všeobecném vyhledávání, přičemž jsme na ně uvalili pokutu 2,4 miliardy euro. A Google teď musí zajistit, že nákupy Google budou mít stejné zacházení jako jeho konkurenti při uspořádání výsledků vyhledávání. Google navrhl určité řešení eh, této situace, přičemž my to teď aktuálně velice eh, úzce monitorujeme. Máme technický tým, který jsme vybrali na základě veřejné zakázky, je to z firmy Mavens. A tyto experty už jsme využili, takže ta spolupráce funguje. Ovšem celá věc tím nekončí. I nadále pokračují případy eh, v jaksi otázce systému Android a jeho dominance na trhu a platformy AdSense, eh, kterou Google používá pro prodej reklamy. Tyto dva případy jsou pro nás absolutní prioritou. Potřebujeme, aby trhy byly otevřené a spravedlivé. A to nejen eh, v digitální sféře. Týká se to veškerých trhů online i offline. Když občané potřebují léky, tak eh, si musí být jisti, že dostanou ten lék, jaký potřebují. To je takový trh ze staré školy, aby se tak řeklo, ale může to být i velice moderní a komplexní trh. V květnu jsme zahájili případ zneužití dominance eh, proti farmaceutické firmě Aspen. Aspen prodává pět léků eh, proti rakovině, které zachraňují životy. Nicméně uvaluje častokrát eh, několika setnásobné procentní zdražení na tyto léky. V září loňského roku italské orgány pro hospodářskou soutěž zjistil, že Aspen uvaluje v Itálii takové ceny na tyto léky, které, jaké nebyly oprávněné, byly naprosto excesivní. Ten případ, který jsme zahájili v květnu, tak pokrývá všechny evropské země, kromě Itálie. Je to náš první případ, který jsme zahájili proti farmaceutické firmě kvůli příliš vysokým cenám. Tento případ prošetříme velice detailně. Je to případ velice důležitý, jak pro nás, protože je jasné, že zde musí existovat určitá rovnováha mezi investicemi do inovací a mezi jaksi zpětnou získatelností daných investic, ale na druhé straně mezi tím, aby na trhu byly produkty za rozumné ceny. Dále banky. V oblasti bank bylo podniknuto velice důležité rozhodnutí. V každém případě je naším, naším závazkem dívat se na situaci dané banky. V závislosti na jednotlivých případech eh, pak eh, připravujeme konkrétní kroky. Pokud nějaká banka není životaschopná, záleží na Evropské centrální bance v rámci jednotného dohledového mechanismu, aby prohlásila, že ta banka pravděpodobně zbankrotuje. A poté Single Resolution Board se může rozhodnout, že rozpuštění dané bankovní instituce buď je nebo není ve veřejném zájmu. Pokud rozhodne, že to není ve veřejném zájmu, tak to je například případ eh, dvou bank Veneto. Pravidla bankovní unie určují, že v tom v takovémto scénáři musí být banky zlikvidovány eh, podle národních insolvenčních zákonů. A k tomu také došlo. My jsme schválili likvidační pomoc, aby se omezil dopad eh, likvidace těchto bank na regionální ekonomiku. Došlo k procesu bail-in eh, za účelem snížení potřebného objemu státní pomoci. Do budoucna bude zásadní, aby si banky vytvořily dostatečné nárazníky, aby dokázaly čelit finančním obtížím, aby se zamezilo potřebě pro státní intervence. Jedno z témat, které eh, také ovlivňuje to, zda nám občané budou věřit nebo ne, se týká daní. A samozřejmě nejnovější událost v této oblasti jsou zjištění tzv. Paradise Papers. V těchto dokumentech eh, máme detaily o, taxo- eh, o daňovém aranžmá různých firm v evropských firmách a podobně jako při předchozích odhalených dokumentech i zde eh, ty dokumenty aktuálně studujeme, a to eh, pod drobnohledem. Eh, jinými slovy, najdeme-li nějaké důvody mít obavy o určitý případ, zahájíme podle těch informací v daném případě šetření. Náš program eh, státní pomoci v oblasti daní má nadále výsledky. Eh, minulý měsíc jsme nařídili Lucembursku, aby zpětně získal zhruba 250 milionů euro od Amazonu v nesplacených daních. Bohužel jsme museli před soud pohnat i Irsko, abychom dokončili získa, zpětné získávání těch daňových výhod, které dostala firma Apple. E, v této situaci už jsme museli jednat, protože nejen občané, ale i ostatní členské státy to od nás očekávali, protože v jiných členských státech to zpětné získání peněz proběhlo, případ Fiat, případ Starbucks, ten belgický podvod nějakých 35 nadnárodních firm. V, to, v těchto všech případech to zpětné získávání peněz už probíhá ale i tak to jsou případy, kde jsme už rozhodli. Nicméně přichází k nám případy nové. Zrovna před dvěma týdny jsme zahájili podobné řízení proti Spojenému království. Eh, britská pravidla pro firmy se zahraničním řízením jsou nastavena tak, aby bojovala proti eh, daňovým eh, únikům, vyhýbání se daní, což je dobře. Ale Máme určité obavy v tom smyslu, že se zdá, že v rámci těchto pravidel mají určité firmy preferenční zacházení, eh, které tedy není k dispozici všem firmám. Příklady ukazují, že před námi je ještě dost práce. Rozhodně nemáme hotovo. Bude potřeba se dále angažovat. A samozřejmě vynucování pravidel v oblasti státních subvencí nestačí. Potřebujeme legislativu, která bude pokrývat veškerou eh, celou Unii. A víte, že toto je prioritou komise pod vedením Piera Moskovisiho, aby tedy došlo ke změně legislativy v oblasti daní. Určité věci, které řešíme, které, na které se snažíme sami sobě odpovědět, Mezi ně patří i to, jak zajistíme, že globalizace bude pracovat pro nás. Jsou zde určité hrozby a určité příležitosti, které s tímto souvisí. A některé iniciativy, které podnikáme, některé iniciativy, které podnikáme společně, mají za cíl eh, zajistit jaksi distribuci těch příležitostí, které globalizace přináší, protože není dané, že globalizace bude ku prospěchu všech občanů e, všech zemí stejným způsobem. Naopak, pokud ji nebudeme řídit, globalizace bude sloužit některým občanům a veškeré škody a veškerá bolest bude jaksi ležet na bedrech jiných občanů. Takže samozřejmě se musíme ze všech sil snažit i v těchto veškerých oblastech. Zároveň se musíme snažit, aby evropské firmy měly možnost konkurovat na eh, celosvětovém měřítku. Protože si myslím, že, abych tak řekla, na to máme. V Evropě je mnoho startupů, geniálních mozků, máme výborné školy, chytré výzkumníky, ať už ve veřejném nebo soukromém eh, sektoru. Máme spolehlivě prostředí pro biznis, skvělou infrastrukturu, předvídatelnou zprávu věcí veřejných naším úkolem je toto maximálně využít. Maximálně využít všechno to, co máme, abychom umožnili vznik nových pracovních míst a příležitostí, aby e, si lidé mohli zajistit živobytí. A to neproběhne tak, že si vybereme nějakého vítěze nebo že někomu dáme lepší zacházení než jinému. Jde o to, že musíme vytvořit ty správné tržní podmínky pro všechny, pro ty velké i pro ty malé. A v tomto ohledu si myslím, že můžeme eh, jaksi dát víc pravomocí vlastním občanům. A v tomto ohledu mají svou roli i pravidla hospodářské soutěže. Pokud eh, se totiž nastaví dobře, pak hospodářská soutěž pomáhá všem občanům, protože firmy musí respektovat to, že když nebudou sloužit svým zákazníkům tak, jak mají, ti zákazníci půjdou jinam, najdou si někoho jiného. To neznamená, že bychom měli decentralizovat vynucování pravidel hospodářské soutěže, ale myslím si, že toto vynucování umožňuje jednotlivcům si vybírat sami za sebe. A proto mi dovolte na závěr eh, říct ještě pár slov k otázce fúzí. Protože eh, řízení fúzí eh, tady nejde o to, abychom zabraňovali firmám růst. V Evropě můžete být velká firma, můžete být úspěšní. A velikost může být pro zákazníky konec konců také dobrá, pokud vám třeba pomůže snížit náklady, zefektivnit výrobu, eh, zvýšit inovace, abyste mohli snižovat ceny, abyste mohli zákazníkům dávat eh, nové produkty. Ale jde o to, že když pracujeme s fúzemi, tak umožňujeme to, že když nějaká firma roste, tak eh, že i nadále ten trh bude fungovat pro všechny, nejen pro tu rostoucí firmu. A tímto samozřejmě globalizace mění způsob, jak pracujeme. Více než 60 našich fúzních rozhodnutí se týká globálních trhů, což je vývoj za posledních 15 let. Je to naprosto rozhodující otázka. Nejde však o trendy, jde o jednotlivé případy. A jak víte, řešíme eh, rozhodnutí ve všech sektorech. Pivo, tekutá čokoláda, eh, kontejnery na kávu, cement, doprava, cokoliv, co k nám přistane na stole. Jde o to, abychom zajistili, že trh bude sloužit zákazníkům, protože my chráníme hospodářskou soutěž, nejednotlivé subjekty hospodářské soutěže. A je proto naprosto zásadní, abychom chápali specifika. Podívejte se na segment cementu. To je jedna z nejnakladnějších položek na dopravu. Velice často nemá vůbec smysl porovnávat eh, producenty cementu, kteří jsou od sebe vzdálení. Protože když je někdo hodně daleko, tak vám v podstatě nikdy nebude konkurovat, protože ty náklady na dopravu jsou skutečně astronomické. Takže musíme chápat detailně trhy. V posledních deseti letech se komise zaměřovala na více než tři tisíce fúzí a zablokovala pouze sedm z nich. Důvod byl ten, že ve většině případů se najde nějaké řešení. Řešení, která umožní, aby ta fúze eh, byla provedena, zatímco se zachová hospodářská soutěž na trhu. Mnoho fúzí bylo odsouhlaseno, a to i těch, které pak vytvořili evropské šampiony, aby se tak řeklo. V nedávné době můžeme jmenovat například Siemens a Gamesa, což je nyní světový lídr v oblasti větrných turbin. A nebo Danone a White Wave, což je velice silné jméno v oblasti mléčného sektoru a v oblasti sektoru nápojů. A když zaběhnete do těchto podrobností, tak vidíte, jak Evropa může spolu utvářet globalizaci, jak evropské firmy mohou zanechat svou stopu na globálních trzích. Znamená to také, že můžeme mít úspěšné velké evropské firmy, které dokáží konkurovat na globálním trhu a zároveň Můžeme mít hospodářskou soutěž i v Evropě, tedy otevřené trhy, které jsou pro všechny, které dávají firmám spravedlivou možnost si konkurovat. A myslím si, že to se nám daří. Samozřejmě se nám to nedaří izolovaně, spolupracujeme s národními orgány pro hospodářskou soutěž, ty hrají velice důležitou roli. A přesně z toho důvodu bych eh, ráda vám poděkovala. Vítám eh, ten skvělý pokrok eh, v oblasti ECN+, abyste dali více pravomocí národním orgánům pro hospodářskou soutěž. Ty odvádějí velice důležitý kus práce pro občany ve všech členských státech. Jsem velice vděčná za vaše angažmá v této věci a jsem velice ráda za to, jak respektujete národní orgány pro hospodářskou soutěž, protože bez nich vynucování práva v oblasti hospodářské soutěže na evropské úroveň by nebylo takové, jaké je známe dnes. A to je velice důležité. Je to důležité pro mě, cítím, že to je důležité i pro vás a myslím si, že tím reflektujeme ten fakt, že když vynucujeme právo hospodářské soutěže, tak sloužíme občanům a od toho jsem tu. Děkuji. Very much. Děkujeme, říká pan předseda. Na tom seznamu jednotlivých zákroků vidíme opravdu velice impresivní jména a vidíme, že skutečně tato Otázka politiky hospodářské soutěže je zásadní pro jednotný trh a jeho fungování nyní především s ohledem na Brexit. V podstatě jednotný trh nemůžeme vůbec oddělit od politik hospodářské soutěže a kvalitní politiky hospodářské soutěže mohou jednak pomoci posílit postavení našich občanů v rámci globalizace a zároveň přispět a alespoň částečně utvářet globalizaci v oblasti digitálního světa, zdaňování a tak dále. Čili opravdu jde o klíčovou oblast, která zároveň představuje jeden z takových nejmocnějších nástrojů, které má Evropská unie k dispozici v rámci jednotného trhu. Není to jediný nástroj, ale skutečně nejsolidnější nástroj. Právě proto tomu věnujeme velikou pozornost a je dobré, že Evropský parlament může podporovat tyto politiky. My samozřejmě v této oblasti. Chceme s vámi aktivně spolupracovat, hlavně na tom návrhu ECN+. Připravujeme pozměňovací návrhy a hlasovat budeme v únoru. Takže, milí kolegové, nyní příspěvky z pléna. Nejprve je to Markus Ferber, který vede naši skupinu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, paní komisařko v první řadě jako e, předseda pracovní skupiny pro e, právo hospodářské soutěže bych vám rád poděkoval za e, skvělou spolupráci. Před 14 dny tady byl váš generální ředitel, měli jsme velice intenzivní rozpravu. Kromě toho má, jsme také velice úzkém kontaktu, za to vám děkuji. Dovolte mi hovořit o dvou věcech. Za prvé, OECD v jednom pracovním dokumentu z nedávné doby hovořilo o tématu Algorithms and Collusion, jak to zní anglicky, což je velice zajímavý hospodářskoprávní eh, problém, tedy o vlivu algoritmu, protože podniky sázejí na algoritmy například při dynamickém stanovování cen, eh, například u firm, tedy kde se stanovuje cena produktu nebo služeb podle aktuální poptávky na trhu, jinými slovy, eh, začlenuje se do toho nabídka, poptávka, ale i třeba cenové nabídky konkurence a na tom se stanovuje cena. Vidíme to eh, velice dobře na eh, cenách letenek, eh, třeba v Německu, tam můžete velice hezky dohledat, jak se ceny letenek vyvíjí. Ale z hlediska hospodářskoprávního je otázka, co s tím, když eh, dva nebo více algoritmů eh, spolupracují a stanovují takovou cenu, která už vůbec nesouvisí s trhem. Jedná se o kartel? Máte to nějak v povědomí? Vy jste hovořila také o tom tématu eh, řízení fúzí, což je velice zajímavý bod pro nás. Já bych rád třeba připomněl tu fúzi, známou fúzi Facebooku a Whatsappu a otázku dat na konci loňského roku až do ledna letošního roku jste vedla veřejnou konzultaci pro celý digitální sektor. Chci se zeptat, jestli jste nějak hodnotila eh, cenu dat u té kontroly fúzí. Zvažujete to také? Děkuji. Well, uh... Nejprve bych vám ráda poděkovala a podobně i pro nás je tato spolupráce velice pozitivní, pomáhá nám v naší práci, to, že známe vaše názory, skutečně si toho vážíme. Myslím si, že nastal čas, abychom projednali důkladně i ty technologie, jednotlivé, ty samoučící se technologie, algoritmy, to, jak fungují. Ano, možná Eh, byste měli ty algoritmy poslat nejprve na vysokou školu právnickou, eh, a než je nějak pustíte do světa, aby věděli, co mohou a nemohou dělat. V těchto nových technologiích, samoučících se technologiích, já jsem viděla takový experiment, byl to, byla to virtuální sumo arena, dva virtuální roboti. Na počátku tohoto experimentu nebyli schopni tyto roboti ani se hýbat, ale po mnoha testech, chybách, opravách a tak dále nejenom, že byli schopni se pohybovat, ale naučili se eh, taktiku, údery, suma, byli schopni spolu um, realizovat tento zápas, aniž by takový zápas někdy viděli. Čili toto je skutečně příklad toho, co před námi stojí, k čemu může dojít, když máme tyto nové technologie, samoučící se technologie. A nemůžete říct, že to je algoritmus, který za to může. Ne, vy, vy jste zodpovědní za mm, všechny algoritmy, který, které implementujete. Měli byste vědět, co teda děláte a jaká jsou tam omezení, jaké instrukce tento algoritmus poté bude provádět, například dynamické ceny nebo nějaký dohled nad trhem v určitých oblastech, protože to je důležité. Je zde rozdíl mezi tou starou školou, například podívat se na to, jak jiná benzinka se ráno stanovila svoje ceny a podle toho uspůsobíte svoje ceny, protože chcete, aby lidé tankovali u vás. A jiná věc je dělat to dynamicky na evropském, dokonce i globálním trhu. Čili myslím si, že opravdu je zde dobrý důvod tím začít a dobré načasování. OECD se rovněž věnuje této problematice, což je dobré. Pokud jde o data, my se připravujeme na takový první případ interdata, eh, sbíráme i z různých jiných případů. Víte, myslím si, že je to dobré, protože my jsme udělali analýzu fůze WhatsAppu s Facebookem, pokud by se ta data zkombinovala, i když oni nám tvrdili, že tomu tak nebude. Na základě naší analýzy by to nebyla překážka pro jiné hráče na trhu. Jde o tu podstatu, kdy ta data, která vlastní jedna společnost, eh, se stanou například potom překážkou pro vstup jiných hráčů na trh. Takovým jasným příkladem je francouzský případ, kdy úřady eh, eh, zajistili, aby teda tam byla určitá databáze, klinická databáze u jedné eh, energetické společnosti, aby to nepředstavovalo překážku vstupu jiných hráčů na trh. My samozřejmě chceme, aby data byla zdrojem inovací, aby to mm, byla hodnota, kterou můžete monitorovat z různých úhlů pohledu, čili k tomu přistupujeme velice, velice vážně. Alfred Sán, dva slovo. Naše pravidla u státní pomoci brání vládám, aby ohrozo, ohrožovala eh, hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy. Ovšem vidíme, že jsou zde různé nepravidelné možnosti, různé regulační záležitosti, státní pomoc, environmentální záležitosti. Dopad těchto rozdílů vidíme například především u aerolinek. EU aerolinky jsou vytlačovány z našeho trhu. Lufthansa tvrdí, že například jejich, že Frankfurt přišel o třetinu letu mezi Evropou a třetími státy jaké jsou nejpertinentnější problémy v této oblasti, jaké jsou vaše plány, existuje nějaké řešení a jaký profil by takové řešení mohlo mít. Inovace. Lufthansa údajně za eh, koupí polovinu Air Berlin ehm, po insolvečním řízení v srpnu. Ryanair tvrdí, že jde o konspirační teorie a že se snaží nějakým způsobem Německo posílit svého národního poskytovatele. To znamená, že by to posílilo Star Alliance. Má komise nějaké detaily ohledně tohoto konkrétního případu a této fůze? Toto je velice důležitý trh nejenom pro jednotlivá odvětví, ale i pro naše občany, protože letecká doprava v posledních 20 letech změnila zásadním způsobem život našich lidí. Ceny se snížily, lidé mohou cestovat mnohem větší vzdálenosti, ne, vzdálenosti než v minulosti. My jsme například do Hacnu cestovali autem. Bylo to úžasné, bylo to zajímavé, ale mé děti, bohu, omlouvám se Markusy, ty by asi skutečně z toho radost neměli. Čili letecké odvětví hraje obrovskou roli i v naší práci. Violeta Bulc, moje kolegyně, komisařka, je velice aktivní, pokud jde o um, aktéry z Perského zálivu, evropské aktéry. Zajistila spravedlivou soutěž, protože máte pravdu, ano, některé dotace u těchto přepravců mimo Evropu nás neklidnily. Věnuje se tomu rada, udělila mandát Eh, ohledně Kataru a, spoj, a eh, Spojených Emirátů eh, s, s cílem dosáhnout vše dohody, mm, transparentnosti, to je pro nás důležité. V našem portfoliu samozřejmě věnujeme velikou pozornost i bilaterálním dohodám o leteckých službách, zda jsou dostatečně otevřené pro hospodářskou soutěž. Samozřejmě, že v oblasti fúzí se věnujeme i aerolinkám. Pokud jde o Lufthansa a Air Berlin, my šetříme eh, tyto hm, trhy velice seriózně, vidíme tam hm, závažné překrývání. Když se podíváte například do Německa, tak je zde určité riziko omezení konkurence u mnoha tras. A to s sebou samozřejmě nese riziko nižší kvality služeb a vyšších cen. Již nyní jsme zaznamenali to, že to, že Air Berlin už není na trhu, takže jejich letadla nelítají a měnilo to i e, cenové mechanismy a jejich fungování. Samozřejmě, že komise není zodpovědná za stanování cen, to je na straně společnosti, Ovšem my vidíme, že na trhu na to okamžitě reagovali jakmile některé trasy již nejsou um, poskytovány a jakmile letadla určité společnosti nelítají. My chceme zajistit eh, co možná největší počet těchto tras a, a letů, proto jsme udělali takovou výjimku z našich postupů, abychom uh, zamezili určité tímto problémům, protože něk, některá eh, letadla Erbeliny již létaly na trasách Lufthansa a proto jsme tam tuto výjimku umožnili, aby tomu tak bylo i nadále. Naším cílem eh, je nebránit fungování toho trhu, ale máme samozřejmě určité povinnosti vidět do budoucna, podívat se, co by určité fúze mohly znamenat a zjistili bychom, že třeba na některých trasách neexistuje žádná hospodářská soutěž a tomu se věnujeme. Máme tam velice striktní eh, lhůty a to si myslím, že by opravdu mělo posílit letecké odvětví eh, osobní dopravy a někde na začátku prosince bychom eh, to snad měli mít k dispozici. Děkuji. Děkujeme. Case Winber má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuji, paní komisařko. Skutečně hovořím za všechny, když řeknu, že si cí, velice vážíme tohoto pravidelného dialogu a velice upřímných odpovědí, které ne vždycky získáváme od všech komisařů. A není takový velice citlivý bod pan eh, Draghi, eh, guvernér, zde byl včera mezi námi a jsou to určité kroky ECB. V korporátním sektoru program nákupů CSPP se zdá, umožňuje, aby ECB eh, nakupovala eh, tyto bondy nebankovních eh, subjektů v eurozóně. A od tohoto od vytvoření tohoto programu v podstatě vlastně mají k dispozici asi 99 miliard, 11 všech, což je 11 všech Mm, bondů, všech obligací. Zdá se ale, že to má dopad na konkurenci, na jiné potenciální nákupčí a má to dopad na celý trh. Zdá se na základě i dotazů, které jsme mm, pokládali mm, panu Dragimu a ECB. CSPP zdá se, že v podstatě pomáhalo velkým korporacím a nemalým podnikům. Takže teď, jestli dovolíte, taková otázka. Jelikož eh, tyto, eh, znamená to, že, že banky jsou vyňaty i z, z DG eh, pro hospodářskou soutěž, aby se vůbec zabývala těmito problémy. U těchto konkrétních programů zná se, že to bylo takové velice selektivní, pokud jde o příspěvky státní pomoci Znamená to, že ECB si může vybírat tyto obligace a ne nakupovat všechny eh, tyto obligace pro ráta, protože já mám pocit, že tyto nákupy ze strany ECB byly příliš selektivní. Aby byla upřímná, já skutečně neznám odpověď na vaši otázku. ECB není úplně takový ten klasický podnik v chápání legislativy. Je to takové, takový subjekt sám o sobě. Proto samozřejmě nespadá úplně přímo do našich eh, pravomocí. Právě proto nevím, jaká by měla být vaš, naše odpověď. Já samozřejmě chápu vaše uvažování o tomto problému, ale nevím, jak by měl vypadat přístup hospodářského práva k tomuto programu nákupu a k tomu, jak oni si vybírají v rámci tohoto nákupu. Já ani nevím, jaké jsou tam hlavní směry či pravidla, které umožňují ECB eh, e mm, rozhodnout, co nakoupí, co nenakoupí. Já samozřejmě jsem ochotná se tomu věnovat a eh, připravila bych vám takovou kvalifikovanější odpověď do budoucna. Děkujeme, říká pan předsedající. Samozřejmě, že hovoříme o korporátních obligacích, podnikových eh, korporacích, o těchto investicích. Takže je to takové specifické financování. Já nevím, zda to má dopad na hospodářskou soutěž, ale my si samozřejmě poté vyslechneme odpověď od eh, paní komisařky později. Pan Tremoza, děkuji za slovo. Děkuji. Dobré odpoledne, paní komisařko. Vítám vás mezi námi v Evropském parlamentu. Dovolte, abych řekl, že podporuji vaši, vaše aktivity u Apple a Amazonu v Lucemburku. Je to skutečně otázka daňové eh, spravedlnosti, takže odvádíte kvalitní kus práce, podobně jako i jinde. Já jsem s Kate Winburn měl rovněž eh, připravenu, podobně jako ona, tuto otázku eh, ohledně korporátního nákupu, nákupu korporátních obligací takže tomu se nebudu úplně věnovat, ale v naší zprávě určitě zjistíte to, že mnoho kolegů našeho výboru má obavy ohledně eh, hospodářské soutěže u letecké dopravy. 44 členů našeho výboru, velká většina, zaslalo v červnu loňského roku dopis, kde jsme požádali ECB o transparentní přístup. Chtěli jsme vědět, které centrální banky nakupují soukromé e, dluhy kterých společností. A e, poté, co se to objevilo v tisku, jsme obdrželi seznam, myslím, že ho máte od července k dispozici a zjistili jsme, že například Irsko, centrální banka Irska, e, nakupovala dluhy Ryanairu já nevím, pokud jde o národní zájmy u tohoto nákupu, ale podle mě to porušuje rovná pravidla hospodářské soutěže, protože pak můžeme říct, já my jsme kritizovali Itálii, protože pomáhala státní pomoci Itálii. Ale naše Národní banka Banko of Italia ne, nekoupila dluhy Alitalie ECB E, s tímto programem v podstatě vlastně e, porušuje společná rovná pravidla. To jsou problémy mnoha z nás. My můžeme v té zprávě říci, ano, Air Berlin, Lufthansa, Alitalia, to, co se tam děje, se nám nelíbí, ale na druhé straně zde vidíte tyto problémy, o kterých jsem se zmínil. Takže vaše e, služby by měly prostudovat tyto otázky, protože budeme aktivní u této zprávy, pokud jde o hospodářskou soutěž. A nyní, eh, abyste měla ještě dostatek času pro odpověď, Google. Ale už jste ustále vyčerpal svůj čas, eh, pane kolego. Víte, skutečně, opravdu, des, ne, takže máte 10 vteřin, máte 10 vteřin a rychle, rychle teda k věci. Myslíte si, že bychom měli nějak eh, vybilancovat Eh, rychlost vyšetřování, hm, pokud je o tento hm, případ eh, u, u Google, eh, u Číny jste hm, hovořila o tom, že čekáte další případy porušení hospodářské soutěže. Mohla byste to trochu analyzovat? A pokud jde o ty nákupy, o kterých jsme hovořili, údajně ne všichni jsou spokojeni s tím mechanismem, že je to podobné, jak to mě Almunie, tak co si o to myslíte, prosím? Ano, v první řadě bych chtěla zareagovat na Kate a na otázku ECB. K tomu se ještě vrátím, ale musíme mít na paměti jednu věc. Vlády mohou investovat za tržních podmínek a pokud to dělají za tržních podmínek, tak to není státní pomoc. Samozřejmě, ono záleží na tom, co jsou to tržní podmínky. My jsme měli celou řadu případů, kdy za námi přicházejí vlády, říkají, chceme investovat za tržních podmínek, uděláte rozhodnutí, aby bylo jasné, že to není žádná státní pomoc a že se nedostaneme později do potíží. A někdy se jedná o velmi komplexní případy, protože tržní podmínky nejsou nutně dvě nebo tři procenta. Pokud je tam riziko, tak ty úrokové sazby musí být mnohem vyšší a to se může stát. Takže je tady ve hře celá řada aspektů. Ehm, když vlády kupují dluhopisy tu či onde, záleží na tom, jak se to udělá. A pokud jde o pohled ECB, tak tady mm, nemám pro vás kvalifikovanou odpověď. Pokud jde o ehm, ochranu hospodářské soutěže jako takovou. Já tady vidím určitou asymetrii, protože máme tady propojené zájmy, pokud je o načasování. Samozřejmě jsou tady různé motivace. Firma chce, aby ta fúze proběhla a e, zase my potřebujeme zajistit, že to nenaruší hospodářskou soutěž. Čili je potřeba jednat rychle a firmy chtějí s námi spolupracovat, aby zajistili, že k té fúzi bude moci dojít a to co nejdříve. Asymetrie ale nastává, když se třeba podíváte na kartelová šetření. V takovém případě ty strany ne vždy s námi rády spolupracují, protože my prošetřujeme tajný kartel. Možná si Eh, vzpomenete na ten kamionový kartel, tam celkově ty pokuty činili 6 miliard, čili oni eh, se ke spolupráci staví váhavě, nejsou ochotni poskytovat věci, co potřebujeme, eh, prostě nepřistupují k tomu vůbec stejně, jako je to třeba v případě fúzí. A potom je tedy velmi obtížné pracovat v rámci nějakých stanovených časových hlůd. A Zároveň je to ale důležité, to zásadní, protože pracujeme v Unii založené na právním řádu. A chceme umožnit firmám, aby se mohly bránit, ale zároveň to potřebujeme urychlit. A to musíme zajistit v každé části našeho procesu. Musíme zajistit, že tady bude snadná dostupnost k těm složkám. Když chcete aby měli možnost vnést námitky, musí mít možnost dostat se k té složce. Musí to všechno proběhnout čistým, efektivním způsobem, tak, aby ten proces byl mnohem uh, hladší. A to je samozřejmě někdy i výzva pro náš rozpočet, protože my potřebujeme dostatečné IT nástroje, potřebujeme kvalifikované lidi které které eh, jsme neměli před pěti nebo deseti lety, takže potřebujeme dostatečné nástroje, abychom mohli urychlit naše šetřicí postupy. Když si vezmete, kolik dat jsme prošli, bylo to 5,2 terabajtů dat. Takže uvědomte si, že potřebujeme dostatečné kapacity, mm, abychom to mohli udělat. Čili je to vysoká kapacita, eh, promiňte, je to vysoká priorita, ale ty časové lhůty nám tady úplně nepomůžou. Takže potřebujeme mít k dispozici účinné nástroje a procesy. A potom konečně ta poslední věc, pokud jde o mm, eh, stěžovatele na ten případ Google, tak my určitě jsme se s nimi setkávali. Nebylo to, že bychom byli izolováni v slonovinové věži a Zatím jsme ještě neudělali rozhodnutí, zda Google to plní to, co měl, nebo ne, ale ono opravdu půjde o to, jak to funguje. A tady budeme potřebovat naše technické odborníky, eh, ti, kdo se účastní trhu a také si to eh, šetříme sami. Takže to ještě bude nějakou chvíli trvat. Děkuji, paní poslankyně López Permecho. Muchas gracias, señora. Děkuji mnohokrát, vážený pane předsedo. Ano, tady sedím. Děkuji, paní komisařko Vestagerová, že jste k nám zavítala, abyste s námi v parlamentu pohovořila. Já se chci věnovat dvěma tématům, a to je zemědělství a energetika. V případě zemědělství během posledních dvou let díky stává, stálemu tlaku Evropského parlamentu byly nastaveny různé monitorovací nástroje, které sledují velmi pozorně řetězce v oblasti zemědělství, dříve než tomu bylo v minulosti, ale přesto stále máme více a více důkazů o tom, že dochází k manipulaci zemědělského trhu ze strany těch, kdo eh, vyrábějí osiva nebo hnojiva a to má dopady na nákupy zemědělských produktů. Takže ve finále jsou to producenti a farmáři, kteří tady jsou úplně bezbraní, bezmocní. Čili chci se zeptat komise, zda pracujete na nějaké změně nařízení a regulaci tohoto sektoru, tak aby tady všechno bylo nastaveno mnohem jasnějším a spravedlivějším způsobem ve všech členských státech a možná potřebujeme nové výjimky ve společné zemědělské politice, abychom zajistili eh, zemědělcům zaručený příjem. A chci se také zeptat, zda nám můžete něco říci o vyšetřovacím výboru Santo. A potom druhá otázka. Energetika. Na jedné straně se zdá, že politika na ochranu hospodářské soutěže se rozhodla zpětně eliminovat pobídky pro obnovitelné zdroje, třeba že řada potřebitelů zajistila, že to rozhodnutí bude zvráceno na soudě, prostřednictvím soudního rozhodnutí. Hm, hovoří se tady o moratoriu na jadernou energetiku, platby za plyn, všechna tato témata a zdá se, že to napomáhá velkým privátním operátorům. Máte tady nějaké nástroje, protože máme stále více důkazů o tom, že energetický trh není ochoten se otevírat a to je překážka pro udržitelnou energii v Evropě. Děkuji. Ano, to jsou velmi důležité oblasti, to se všechno dotýká našeho každodenního života. První, co uděláte ráno, je, že si uděláte kávu, nalajete tam mléko a potřebujete zemědělský i energetický sektor pro to, abyste mohli takovou jednoduchou věc udělat. Já si myslím, že e, důležité je to, že máme celou řadu iniciativ, která nám zajistí více síly, více působení na tu producentskou část řetězce a my chceme, aby to fungovalo. Například, když si vezmete eh, plodiny, eh, olivový olej a podobně, aby se producenti mohli združovat a vytvářet efektivní prodejní organizace, ne nějaké monopoly, ale prostě efektivní organizace, které posílí jejich pozici v rámci řetězce a my bychom měli vyvinout veškeré úsilí na to, aby to fungovalo. Protože tam, kde už to funguje, tak toto je opravdu velmi přínosné pro producenty. Bez mikrofonu. Pokud jde o zaručený příjem, tak to je asi jedna z velikých diskusí eh, v oblasti zemědělské reformy a jak víte, komise je připravená se tím zabývat a dále to řešit. A je to právě můj kolega tak Hogan, který se tím bude zabývat. Momentálně se nacházíme uprostřed kontroly fůze Monsanto a Bio a tady právě je potřeba zajistit, aby zemědělci měli možnost si vybrat, vybrat si různá osiva, vybrat si různá hnojiva, způsob, jakým budou pracovat. A potřebujeme zajistit také Eh, konkurenci a inovaci na tomto trhu. Potřebujeme lepší osiva, potřebujeme lepší hnojiva, která budou méně škodlivá pro životní prostředí, pro spotřebitele. Čili potřebujeme, aby tady byla konkurence a aby umožnila zemědělcům dobře odvádět jejich práci. Ještě jsme tady zatím neskončili s tím aspektem fůze. Nicméně, ať už to dopadne jakkoliv, tak pořád tady budou nastavena ta obecná pravidla na eh, ochranu prostředí eh, a spotřebitelů před škodou, pokud jde tedy o osiva a hnojivo a kombinaci obojího. Rovněž také vyšetřujeme případy, kde jsou nějaké obavy ve vztahu k cenám, kde jsou obavy, že velcí výrobci můžou narušit hospodářskou soutěž. Jeden třeba by zmínila příklad Interbrew. Také někdy vidíme, že je potřeba opravdu do toho vstoupit a umožnit zemědělcům z jiných zemí, aby produkty dostali na pulty. Měli jsme třeba takovou situaci v roce 2015 ve Francii, kde to vypadalo, že ve francouzských oporech mohou být jenom francouzské produkty a pro zemědělce je důležité, aby věděli, že mohou své produkty prodávat v každém členském státě. A také je důležité, abychom nedovolili nějaké války o to, jaké produkty můžou být na kterých pultech, protože je tady také veliké riziko odvety. Jestliže já nemůžu svoje produkty dát na vaše pulty, proč bych my to měli umožnit vám dávat vaše produkty na naše pulty? A potom by bylo stále těžší a těžší pro farmáře prodávat jejich produkty a pro eh, spotřebitele zase by bylo těžší získat dobrý výběr produktů z různých států. Pokud jde o energetiku, energetické aspekty. Tak my jsme měli čtyři a půl hodinovou diskusi o tom, jak dále rozvíjet energetický trh, protože my se teď nacházíme v přechodném období a e, je potřeba si vědomit, že tady máme dlouhodobý odkaz dědictví, uhelná energetika, jaderná energetika, různé státy jsou na tom různě a musíme si uvědomit, že tím, že budeme transformovat energetickou výrobu, tak v některých členských státech skutečně hrozí riziko výpadků, i když nejsou třeba přecitlivělé na výpadky, tak je potřeba tady skutečně vytvořit různé záložní mechanismy. A když se na to podíváme od samého začátku, kde jsme dělali odvětvové šetření takzvaných těch mechanismů kapacity a Učinili jsme příslušná rozhodnutí tak, aby to zapadlo do trhu, tedy že řekneme, že můžete mít mechanismus kapacity jako nějaké dodat, do, dočasné opatření. Mělo by to být otevřeno přeshraničnímu zapojení a také ta poptávka, reakce na poptávku by měla být brána v potaz a mělo by také být umožněno obnovitelným zdrojům energie se zapojit do vašich mechanismů. Takže my na tom pracujeme, ty přeshraniční aspekty jsou velmi zajímavé, protože když chcete mít energetickou unii, tak ty přeshraniční mechanismy jsou velmi důležité. Ty mechanismy, které máme schváleny, tak už jsou trošku odlišné. Zohledňují to, že členské státy v minulosti se rozhodly různě e, ve vztahu ke svým energetickým mixům, ale je potřeba si uvědomit, že to je dočasné, že to je otevřené různým reakcím a musíme mít eh, různé mechanismy kapacity, nemohou to být jenom nějaká zpětná vrátka pro dotování technologií, které chceme ve skutečnosti už rušit a opouštět. Takže musíme tady také umožnit nějaké přechodné období a snažit se dodržet výzvy v oblasti ochrany klimatu a životního prostředí. Děkuji, Maurice Capcaton. Já jsem britská poskalankyně, zastupuji jich Anglie, kde máme tisíce pracovních míst a včera jsem si pozorně vyslechla projev pana Barniera, který hovořil o tom, že britské finanční firmy s odchodem, s Brexitem ztratí své pasy a možnost obchodovat na jednotném vnitřním trhu, což samozřejmě mě ani nikoho jiného ve výboru nepřekvapilo, ale bylo to včera řečeno velmi stroze. A pan Barnier tam jasně řekl, že tam nebudou žádná ambiciozní partnerství, aniž nebude společně nastaveny ty oblasti jako sociální environmentální eh, strategie, eh, ochrana spotřebitelů, antidumping, bezpečnost potravin a tak dále. Je tady potřeba ochraňovat spotřebitele a finanční a stabilitu. Na konci minulého měsíce vy jste spustili šetření britských firm a daňových výjimek, jak jste to tady v úvodu zmínila. A já myslím, že ty důsledky eh, toho šetření, nebo ty předpoklady byly takové, že Británie už tady porušuje pravidla hospodářské soutěže. A já mám pocit, že dopady toho šetření budou pocítíme v Británii ještě dlouho před Brexitem. Takže eh, máme to chápat tak, že ten vztah, ten úzký vztah, který chceme, jak to deklaruje britská premiérka, bude spočívat v tom, že musíme dodržovat stejné standardy jako 27 EU států a také to máme chápat tak, že ta zámořská území Británie budou na černém seznamu, na černé listině, která se bude publikovat příští měsíc a že chcete vynucovat vysoké daňové standardy, zejména právě s ohledem na zámořská území? Well, as, as you said... No, jak jste řekla, eh, tady se nenajde nikdo, kdo by nesouhlasil s Barnierem, protože já si myslím, že pro nás toto zní jako selský rozum, že eh, rovné podmínky znamená rovné podmínky a je to skutečně obousměrný proces. I pro firmy ve Spojeném království, tedy že nebudou narážet na nerovnou, nespravedlivou hospodářskou soutěž, když budou konkurovat někde ve zbytku Evropy. Takže z takového pragmatického hlediska je to v zájmu všech mít rovné podmínky. A proto bylo jasně řečeno v závěrech rady z Dubna, že toto je ten mandát, jaký máme pro vyjednání dohody o Brexitu. Jsme toto šetření zahájili tedy v rámci té výjimky pro tu finanční skupinu, protože podle nás jsou zde důvody k obavám. Samozřejmě je paradoxní, že velice kvalitní legislativa s velice dobrým účelem obsahuje i tuto výjimku. To bylo takové na, jaksi z první chvíle na uváženou, ale když jsme to začali, eh, abych tak řekla, rozpitvávat, začali jsme mít velké obavy. Eh, ten případ jsme řešili, doufáme, že ho vyřešíme ve velice krátkém harmonogramu, doufejme, že ještě před Brexitem, ale to ještě uvidíme, zda to eh, dokážeme tak rychle. Nevím, co bude ve finále na té černé listině eh, daňových rájů, to je v rukou Piera Moskovisiho. Eh, oni pracují velice intenzivně na finalizaci, eh, aby to stihli vydat ještě do Vánoc, ale nemám žádné konkrétní poznatky k tomu, jak to celé postupuje, takže na to bohužel odpovědět nemohu. Děkuji. Yes, Mr. Anemans. Pan Anemans. Well, I'll speak Dutch if you... Budu mluvit holandsky, když dovolíte. Rád bych vám položil otázku v souvislosti s Paradise Papers. Vy jste o tom hovořila v Le Parisien v interview, cituji vás. Tento skandál je takový elektrický šok, který je nutný pro provedení změn v důsledku těchto odhalení nastoupila zloba občanů a ta byla motorem pro rozhodování v Evropské radě. Konec citátu. V Belgii to skutečně vedlo k eh, jaksi nepokoji, eh, tedy ty, eh, ten obsah Paradise Papers bylo totiž vidět, že i belgická daňová zpráva umožnila existenci jedné offshoreové firmy eh, na Panenských ostrovech, která pak subvencovala různé subjekty v Belgii. Nevím, jestli o tom něco víte, jestli jste se tím zabývala, protože eh, pokud se v Evropské eh, radě potřebují věci jako Paradise Papers, jako Electroshock, tak nevím, Eh, co by bylo potřeba pro to, aby se skutečně něco dělalo. Třeba s belgickým královstvím. Eh, budete se v komisi mobilizovat například proti belgickému království jako takovému? Eh, nebo proti mezinárodním firmám, aby se tento elektrošok skutečně využil k obraně všech těch občanů, kteří jsou těmito zjištěnými tak rozhořčeni. Děkuji vám. je moc brzy na to, abychom eh, říkali, zda budeme zahajovat konkrétní řízení. Zatím procházíme informace, které přicházejí z Paradise Papers. Pokud zjistíme, že tam jsou nějaké důvody k obavám, pak zahájíme nové případy. Já občas používám silná slova. A dělám to proto, že si myslím, že je velice důležité pro občany, aby viděli, že eh, nejen jak si většina firm platí daně, ale že všechny firmy platí daně, protože většina lidí jsou zaměstnanci nějaké firmy. Vidí, jak nějaká samostatná národní firma se musí snažit a vlastně musí bojovat o soutěž na trhu a někdy konkurují národním firmám. A najednou se vidí, že tyto nadnárodní firmy jsou zorganizovány tak, že jim to umožňuje, řekněme, minimalizovat náklady na daně. A to je velice důležitá věc. Je to otázka rovných podmínek, hospodářské soutěže, ale je to také otázka toho takzvaného sociálního kontraktu, tedy podnikání v rámci společnosti. Protože abyste mohli podnikat, potřebujete silnice, digitální infrastrukturu, lidi, lidi s dovednostmi, potřebujete zákazníky. A společnost musí mít možnost investovat do všech těch věcí, do zdravotnictví, vzdělávání, silnic, infrastruktury a tak dále. A proto musíte přispívat vy jako firma tam, kde obchodujete. A my odvedeme svůj kus práce, abychom ověřili, že... No, prosím. Aha, nevím, jestli tlumočení vám přeneslo mou otázku belgická vláda se účastní takovéto fiskální konstrukce, která investuje do firm na britských panenských ostrovech. A mnoho občanů v Belgii e, se zlobí právě kvůli tomuto. A Belgie, jakožto členský stát Evropské rady, by přece měla být vámi přivedena k odpovědnosti. To byla má otázka. V tom všem ostatním já s vámi souhlasím, co se týká Paradise Papers. No dobře, tak eh, já to zkrátím a vrátím se na začátek, protože, jak říkám, je moc brzy na to, abychom cokoliv řekli. Cokoliv děláme, zakládáme na velice důkladném prostudování podkladů. Protože všichni, každý má jak si to právo na pochybnost a měli bychom si být velice jistí, než podnikneme takovéto kroky. Ano, v belgickém parlamentu to bylo diskutováno. Podívejte se, položil jste otázku, dostal jste odpověď. Pan Hejs má slovo. Děkuji, pane předsedo. Vítejte, paní komisařko, na našem výboru. Rád bych zmínil jedno téma, které je velice důležité pro mé voliče já jako přímo volený poslanec se zabývám otázkou irských bank a e, řešení toho hypotékového skandálu Tracker Mortgage. Tracker Mortgages, pardon. E, to jsou ty hypotéky, které jsou e, vedeny podle sazby ECB, přičemž mnoho irských občanů přišlo o své hypotéky kvůli špatným sazbám a jedna otázka řešená, je to otázka řešená také Irskou centrální bankou. E, já se chci zeptat, zda jste tam zjistili kartelové postupy, e, zda došlo k distorcím na irském trhu v důsledku této činnosti. Protože v podstatě to zajistilo, že se na ten trh v Irsku nedostal nikdo jiný. 25. října jsem psal vašemu generálnímu ředitelství, eh, hovořil jsem o tomto svém, o této své námitce, citoval jsem dva příklady australských bank, případ Lombardy rok 2002 a rok 2016 a jiné příklady, kdy vaše generální ředitelství jednalo, eh, v tom případě o ohledně derivátech. A eh, děkuji vám za odpověď, dostal jsem mi tento týden. A tam se mluví o těch vážných obviněních a o tom, jakým způsobem vy a vaše generální ředitelství tuto situaci monitorujete a monitorovat budete. Ale v té odpovědi také říkáte, že to chování eh, je propojeno významně s Irskem a proto by možná bylo vhodnější, aby to řešili irské národní orgány pro hospodářskou soutěž. A já se ptám, je to skutečně ten správný nástroj v situaci, kdy tyto banky jsou banky SSM, byly v bankovní unii a konec konců v některých případech vy a vaše generální ředitelství jste jim podepisovali papíry o rekapitalizaci. Takže já se vás ptám, co potřebujete? Potřebujete další důkazy nebo whistleblowery? Nebo důkazy od ně, nebo svědectví od někoho, kdo přišel o peníze, aby vám to přinesl, protože to je obrovsky významný skandál. Je potřeba odkrýt pravdu a já si myslím, že nejlepší způsob, jak to udělat, je podívat se na ten úhel hospodářské soutěže, eh, v čemž máte skvělé znalosti a máte i pravomoci v této oblasti jednat. Děkuji vám. Jak jste řekl, toto jsou záležitosti, které bereme velice vážně, protože ovlivňují eh, rodiny, jejich hypotéky, to, jak mohou utrácet peníze, zda eh, utrácejí jaksi za náklady na hypotéku nebo za něco jiného. Velice často hypotéka je významná součást rodinného rozpočtu, takže opět zde řešíme samotný základ každodenního života našich občanů. Jeden z důležitých faktorů v naší práci je provádět eh, vyšetřování těmi orgány, které jsou k tomu nejlépe způsobilé. A proto toto není pouze otázka, to, ne, to, toho vůbec není otázka toho, že bychom to dělat nechtěli. Naopak hledáme toho, kdo to může udělat nejlépe a co nejúčinněji a co nejrychleji. vlastně se také díváme na ten zasažený trh. Ne nutně na to, zda některé ty strany jsou strany evropské nebo mezinárodní, ale na ten zasažený trh, protože když se podíváte na hypotéky, tak ty trhy se napříč Evropou liší. Máme různé tradice, různou legislativu, která definuje, jak ten trh s hypotékami bude fungovat. A proto jak si jako taková prvotní reakce říkám, že je velice důležité pracovat také s irskými orgány pro hospodářskou soutěž, které jsou přímo tam v terénu a mají přímý přístup k potřebným informacím v této věci. Samozřejmě je samozřejmě vždy důležité, aby někde seděl někdo, kdo řekne, ano, to, co se stalo, nepovažuji za správné a chci být whistleblowerem nevím, jestli v, v Irsku tyto nástroje existují. Samozřejmě můžete používat eh, nástroje komise. My máme takový nástroj pro whistleblowery, kde můžete anonymně komunikovat s komisí z DG Competition. A toto umožňuje lidem říci, podívejte, vidíme toto, důkazy jsou takové a takové, a na základě toho pak může dojít k vyšetřování buď u nás nebo u národních orgánů, pokud se jedná o zásah na národním trhu. Tyto trhy nadále monitorujeme, protože finanční trhy po finanční krizi jsou velice, velice důležité. Vy přijímáte legislativu na změnu finančních sektorů, aby ten sektor byl jaksi opatrnější, možná nudnější, ale vhodnější pro práci a tak by to mělo být. Proto i nadále máme nejen e, řešeny ty jednotlivé případy, ale proto monitorujeme také vývoj. Proto prosím všechny, kteří mají nějaké důkazy, i co se týká hospodářské soutěže, aby e, promluvili ať už jakýmkoliv způsobem. Eh, my se pišníme svou důvěrností, takže eh, dokážeme udržet tajemství, mohou eh, nám ty věci bez obav říct a my uvidíme, na které platformě bude to řešení nejefektivnější. Děkuji. Děkuji. Tibor Sany. Děkuji, pane předsedo. Když dovolíte, paní komisařko, Rád bych navázal na eh, tu otázku k zemědělství, která padla před pár minutami. Možná jste byla informována, že ve výboru Agri panuje v podstatě eh, takové, takové společné přesvědčení, že kolektivní činnost svazů producentů a jejich asociace, včetně plánování produkce a vyjednávání o prodejích co do eh, smluv, jsou nutné pro dosažení cílů SZP, tak jak jsou definovány v SFEU. A tím pádem by tyto činnosti měly být vyňaty z aplikace toho známého článku 101 této smlouvy. Samozřejmě chápeme, když, že když k těmto činnostem dochází jaksi upřímně, přispívají k zvýšení konkurenceschopnosti zemědělců. Rovněž, pokud víme, eh, Některé výjimky nebyly použity v plné působnosti, protože nejsou dost jasné. Je, jsou s nimi problémy s implementací a eh, vlastně ta implementace se liší Ehm, stát od státu a tím pádem nedává to zemědělcům dostatečnou právní jistotu. Proto vítáme, že nařízení Omnibus zjednodušilo pravidla pro organizace zemědělců a že se vlastně vyjasní vůbec pravomoci těchto organizací. Kromě toho panuje silné přesvědčení, že specifická podstata sektoru zemědělství musí být zohledněna v politice hospodářské soutěže. E, to bude naše sdělení vlastně i pro pana Santa. Takže to je situace, v jaké se nacházíme, více či méně. E, rád bych si vyslech, vyslechl vaše komentáře. Děkuji. No, podívejte, Ono je velice obtížné, abych vám eh, řekla cokoliv o těch navrhovaných změnách, protože zatím neproběhla studie dopadu. Já nevím. Nevím, jak to bude fungovat. Nevím, jestli to celou situaci zjednoduší, protože my se snažíme pod vedením předsedy Junkra a také pod vedením prvního místo předsedy Timrmance, abychom zajistili, že budeme mít jen kvalitní legislativu, že budeme vědět, jak bude fungovat. Protože samozřejmě jde tady o respektování legislátora. A pokud jde o změny připravené, navrhované v omnibusu, nevíme, neproběhla studie dopadů, neproběhla veřejná konzultace, a to znamená, že vlastně nejsme schopni s jistotou říci, že toto bude v zájmu malých zemědělců, všech spotřebitelů, protože prostě nevíme, jestli toto je ten nejlepší způsob, jak umožnit producentům získat více pravomocí, více práv eh, v tom hodnotovém řetězci. Už jsme o tom mluvili před chvílí v rámci eh, mé odpovědi pro paní Lopes, je velice důležité, abychom měli možnost posílit producenty, aby ti to měli více pravomocí v hodnotovém řetězci, ale je také důležité, aby producenti nebyli jaksi locked in, aby i oni stále měli možnost eh, vybrat si, eh, ve které organizaci chtějí být členy a jakým způsobem se budou chtít organizovat. V rámci návrhu legislativy máme jen velice omezenou roli pro orgány eh, pro řízení hospodářské soutěže, aby chránili tuto možnost volby. Měli jsme případy v budoucnosti, v minulosti, eh, kdy to bylo velice složité pro zemědělce, kteří chtěli něco dělat jinak, měli jinou představu, založit si vlastní organizaci. Vedle těch velkých, už v podstatě monopolních producentských organizací. A my jsme jim tehdy pomohli, protože ty orgány v, eh, činné v hospodářské soutěži mohly zasáhnout a pomoci jim. Jak říkám, samozřejmě respektujeme učiněná rozhodnutí, ale bohužel vám nemohu odpovědět, zda toto je zjednodušení, zda to bude fungovat, zda nám to dá to, co chceme. Eh, v rámci trhu tedy posílení producentů, ale zároveň zajištění svobody producentům zakládat si své vlastní producenské organizace, pokud zjistí, že třeba nějaká tajná organizace dělá to správné. Je to taková obava, kterou mám. Samozřejmě říkám to při plném respektu těch procesů, trialogů v parlamentu a v radě. Ale je potřeba si uvědomit, co všechno děláme my pro to, abychom zajistili, že ty veřejné konzultace, konzultace a studie dopadů přinesou takové návrhy, které jsou promyšlené a kde budeme mít vysokou pravděpodobnost, že to ve finále bude skutečně fungovat pro ty, které tím návrhem chceme posílit. Thank you. Děkujeme. Folio Martucello. Ano, děkuji, pane předsedo. Přibližně před deseti měsíci Evropský parlament schválil výroční zprávu o politice hospodářské soutěže EU. Tato zpráva měla 183 doporučení pro komisi. Chtěl bych se paní komisařky zeptat, kolik z těchto doporučení bylo přijato a jaká protože dnes se komise připravuje projednávat novou výroční zprávu z Policie hospodářské soutěže EU a chtěli bychom pochopit, zda tady ztrácíme čas, protože ty zprávy potom nejsou bratny v potaz, nebo ne. Chtěl bych tedy vědět z těch 183 bodů, kolik jste jich eh, vzali na vědomí a která. A druhá otázka. V Itálii se hovoří o možnosti upravovat lázeňské koncese. A také se tady řeší určité výjimky, zatímco v Itálii se domníváme, že to je regionální záležitost. Chci se zeptat, můžete nám to nějak vyjasnit? Kdo má tady kompetentnost této věci, zda to je v kompetenci státu nebo regionu, protože je tady teď veliké riziko právního zmatku. Děkuji. Would you, would you repeat what sector? Mohl byste prosím opakovat ten sektor ohledně té výjimky regionu? Který sektor to The sector. Si tratta delle concessioni balneari. Jsou to mm, Pláže, říká pan předseda. Pláže, takže eh, byla tam udělána výjimka. Uh, on, on the first question... Takže u té první otázky ohledně toho počtu doporučení a zda, zda je teda budeme nějak dál sledovat, zdá se z toho budeme inspirovat nebo naopak nebudeme je dál sledovat. My takto nefungujeme, pokud jde o tyto zprávy. Ta zpráva není pouze eh, nějakým produktem samým o sobě pro nás celý ten proces tvorby zprávy je velice důležitý, protože celý ten proces tam dochází k úzké interakci se spravodajem, se stínovými spoluspravodaji. Máme možnost si vyměňovat názory, naše argumenty, podívat se na určité obavy, priority. A proto my teda nevytváříme takovou tu tabulku, ve které bychom si očkrtávali jednotlivá políčka, protože ta doporučení mají opravdu různorodý charakter. Nemají stejnou váhu a já nechci nějak říci dobře, ta jednoduchá, tím se budeme věnovat a ty ostatní, které mají veliký dopad na naši práci, tak těm se nebudeme věnovat. Ne, musíme pracovat na všem společně. Na základě smlouvy z toho vyplývá určitý typ spolupráce, to je pravda, ale my zároveň bychom měli provádět naši práci tak, aby nám umožnila užší pracovní vztahy s parlamentem i členy vašeho výboru a pracovní skupinou pro hospodářskou soutěž, tak jak to je v smlouvě stanoveno. To je dobré, to nám umožňuje užším způsobem spolupracovat s vámi, kteří zastupujete přímo naše občany. Pokud je to pro vás důležité, já vám mohu odpovědět i písemně. Důležité ale je, aby jsme vzali vážně celý ten proces. Uvědomili si, co je důležité a co můžeme udělat, co můžeme upravit, to je pro nás důležité. Podle mého názoru nikdy není promárněným časem to, že se angažujete maximálně eh, při uplatňování pravidel pro hospodářskou soutěž, eh, tak jak to vyplývá se smlouvy, aby to bylo v zájmu našich občanů a členských států. Jak se to organizuje, víte, Členské státy to dělají do velké míry sami. Máme členské státy, eh, kde je to součást pravidel eh, o zdaňování, určitý centralizovaný přístup pro regiony, čili členské země mohou postupovat podle svého uvážení, ale zároveň vzít v potaz eh, uplatňování pravidel pro hospodářskou soutěž. I přesto, ale to neznamená, že by snad Brusel nebo naše orgány měly diktovat členským státům organizaci v tomto ohledu ani u státní pomoci, ani u jiných nástrojů, které eh, se využívají pro eh, to, aby trh fungoval. A bylo to ve prospěch našich spotřebitelů. Víte, ono to bylo, říká pan předseda, propojeno s tou směrnicí Bolkensteina. To je jenom pro vysvětlení na gel. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Takže vítám mm, paní komisařku, dva body pouze, ostatní už jste pokryla. Daně. Zmínila jste se o pravidlech státní pomoci, mm, které tomu údajně trochu brání, že to musí být případ od případu. Víte, ale já si nemyslím, že to je problém, protože to mm, nám vlastně pokud by to bylo všechno mm, pouze případ od případu, tak by nám to zamezilo pokročit v té oblasti daní. Jeden příklad. Vy už jste se zmínila eh, těch daňových rájů, eh, o těch daňových rájích, ale asi by bylo dobré, aby náš přístup byl strukturovanější. Když se podíváme na audit, o tom jste například nehovořila ve svém úvodním prohlášení je stále mnoho otázek, které bychom měli řešit s ohledem na hospodářskou soutěž. Role kterou, kter, e, jak to, jakou hrají e, v určitých projektech vyhýbání se placení daní. Možná by teda audit měl být oddělen od finančního a, a daňového poradenství. A druhá otázka velké IT společnosti a jejich dopad. Já vítám to, co jste řekla ohledně zajištění dobré hospodářské soutěže, která by mohla utvářet globalizaci. Vím, že zde hovoříte velice jasně a hlasitě, eh, aby jsme pomohli s volnému trhu fungovat. Ve Spojených státech se tomu začali věnovat demokraté jakožto jednomu z bodů jejich příští volební kampaně. Měli vlastně, bychom zde mít nástroje hospodářské soutěže, jež nám umožní například reagovat i na problematiku digitálních společností, podívat se i směrem na východ, kde vidíme obrovský nárůst Alibaby, Eh, Alibaba and ten eh, eh, Sense, která skutečně mm, dneska o tom mm, proběhly informace v tisku, že je to jedna z největších digitálních společností na světě. A my bychom měli včas reagovat na tuto problematiku, jakožto zákonodárci. Věnujete se tomu, mělo byste dojít k určitému oddělení v tomto ohledu. Děkuji. ta druhá otázka, myslím si, že je to všechno i o určitém přístupu a chování se, protože když tam tyto velké společnosti respektují hospodářskou soutěž, její základní pravidla, tak potom i ty nové společnosti, které tam chtějí vstoupit na trh, investovat, mají možnost volby získat klienty před deseti lety to nebyly největší společnosti na světě. A my nevíme, jak to bude vypadat za dalších deset let. To, co mě napadá, je, o čem jsme hovořili i s panem Ferbrem na začátku. Jak tato eh, ekonomika založená na datech umožní hospodářskou soutěž. My se tomu věnujeme velice obetřetně, pozorně. To, že některá z těchto, eh, že to, tyto společnosti vlastní takové obrovské množství dat, tak by nemělo být překážkou pro ostatní vstoupit na trh. Musíme zajistit na základě našich pravidel, že prostě ta možnost tam je. Paradoxem je, že často musíme zasáhnout, aby tomu tak bylo, protože kdybychom nezasáhli na trhu, tak to znamená, že se to celé zhroutí a budeme zde mít pouze monopoly které budou pokrývat eh, trh a poskytovat mu služby podle svého vlastního uvážení. A potom ta otázka, jak zajistit spravedlivý daňový režim. Máte stoprocentně pravdu, eh, že ten přístup státní pomoci případ od případu to nevyřeší. To je pouze část celé mozaiky tohoto řešení. A právě proto jsme na komisi přišli s takovým komplexním přístupem a ptáme se, jak to řešit nějakým strukturálním způsobem, jak jste se o tom zmínila. Protože v těchto případech státní pomoci jde o to, že samozřejmě my musíme zajistit, aby tam nebyly jakékoliv selektivní výhody poskytnuty, aby byla plněná smlouva. Doufáme, že je to i inspirace například u Fiatu. A Luxembursko změnilo pravidla ohledně financování eh, podniků u Kypru. Tomu bylo podobně, tam rovněž změnili pravidla ohledně financování společnosti. Eh, v Irsku eh, to byla otázka dvojího zdaňování a tak dále. Čili to znamená, že členské státy mění pravidla podle svého uvážení a poté je zde ten strukturální přístup Pierre Moskoviči a to, jak představuje legislativu komise. A samozřejmě, že je to i odpovědnost těch, kteří to všechno umožňují. Tyto projekty jsou nesmírně komplikované. Nejde pouze o nějaké správní rady, eh, ale mm, a to, co by tam za zavřenými dveřmi dělali, to všechno, tyto projekty eh, tvoří daňoví poradci a odborníci. A my jim tvrdíme, že mají odpovědnost určitou, že Eh, pokud teda tam dojde k nějakému agresivnímu plánování v oblasti daní, takže bychom o tom měli být informováni. Jde o transparentnost, otevřenost i vůči drobným hráčům. A toto je ten strukturální přístup, jistě. Potřebujeme, aby každý členský stát s námi spolupracoval a pomáhal nám. A v posledních třech letech došlo k obrovskému nárůstu naší aktivity v této oblasti. Ovšem víc jsme si dokázali představit, ale čeká nás ještě mnoho práce, například eh, společný konsolidovaný základ eh, daně podniku. To je věc, kterou musíme zrealizovat. A zároveň veřejné reportování ohledně jednotlivých zemí. Potřebujeme transparentnost, potřebujeme změnu. A pokud jde o eh, informace, které eh, unikly eh, eh, a dostali se na veřejnost, tak to nám vlastně pomáhá a občané konečně vidí, co, co se děje za těmi zavřenými dveřmi a to je důležité. Jedna ze základních věcí je implementace, protože na jedné straně samozřejmě máte legislativu, ale důležité je, aby došlo k plné implementaci daňové úřady mají dostatečné dovednosti, mohou si najmout eh, dostatek pracovníků, aby využívali tyto informace, tyto nové nástroje, jež jsou jim k dispozici. A toto je něco, co je důležité pro všechny legislátory, pro všechny zákonodárce, když eh, je ta legislativa, když už projde, tak prostě je důležité, aby byla implementována, realizována. A na to musíme pracovat. Samozřejmě, že toto je otázka jednomyslnosti na radě, ale to neznamená, že by parlament nemohl reagovat. Naopak, podívejte se, co dělají vaše výbory. Je zde obrovský potenciál i v té následné práci, tak aby legislativa byla implementována a využívána ve prospěch všech občanů, kteří platí daně. Eh, Werner Lange. Děkuji, Werner Lange. Dank. Děkuji mnohokrát, paní komisařko. Jsem zejména vděčný za tu vaši poslední odpověď, protože podle našich zkušeností z výboru PANA a TAXE a TAX 2 členské státy bývají obvykle neochotné eh, zasahovat v jednotlivých případech eh, ex post. Eh, a vaší prací je harmonizovat ten potřebný tlak. Vy jste zmínila například to, tu změnu já bych vás rád poprosil, rád bych vám navrhl, abyste kromě těch jednotlivých případů, kterých ještě spousta z eh, těch Panama Papers a Paradise Papers, abyste kromě toho eh, přestala s tou zdrženlivostí vůči panu Moskovi mu co do té černé listiny a tak dále, abyste neřešili případy jenom ex post. Abyste řešila také to, abyste, eh, abyste řešila to, jak se musí změnit pravidla pro zajištění eh, rovné hospodářské soutěže. Pak eh, ta, to ex ante schvalování subvencí, tedy ten případ ehm, té subvence investice jedné čínské firmy na letišti. Tam byly naplánovány subvence, byly schváleny subvence ve výši 100 milionů až do roku 2024 na základě neznámého business modelu a na základě údajů o zaměstnanosti eh, prodávajícího, eh, které ale nikdo v komisi neověřil. Vy jste jenom převzali ta data, že prý se zajistí 11 000 pracovních míst, ale v souvislosti s tím projektem jich bude jenom 2 000. Takže má otázka je, jak probíhá ta kontrola v té fázi ex, ex ante schvalování? K a Air Berlin jste něco říkala. Pokud tedy toho 4. prosince platí, pokud je to to datum, tak eh, s tím můžeme žít. Eh, aktuálně eh, stojí 120 letadel Air Berlin na zemi, protože zatím není rozhodnutí Evropské komise. A já už zažívám, že z Frankfurtu do Berlína teď létají 747 každou hodinu, protože jinak nelze ten výpadek Air Berlin kompenzovat. A ta poznámka k Ryanairu, na to klidně zapomeňte, protože piloti nemají žádné e, kolektivní smlouvy, odpovída, od, odcházejí z té firmy, to jsou naprosto ne, nerovné podmínky, nespravedlivé podmínky. A poslední případ, o tom jsem vám už psal, státní investice e, v v, ve spolkové zemi Poriní, ve, e, Poriní, v Falcku Poriní. Tam byly zakládány firmy na PO Box, aby se umožnilo financování jednoho podezřelého fondu. Já jsem vám to psal, mně to přijde jako obrovský skandál. E, prosím vás, abyste to přeskoumala. Where to start? Tak kde mám začít? u toho posledního případu tak to šetříme, ale nemám žádné nové zprávy. Nicméně určitě se k tomu vrátíme. Tak, otázka zdanění, abychom to dokončili. My pracujeme na situaci, kde můžeme poskytnout lepší pokyny, protože musíme mít několik případů, než poskytneme pokyny a Eh, musím, my k věcem přistupujeme eh, individuálně. Lidé někdy říkají, to je úplně nová věc, úplná novinka, ta interpretace, ale to není pravda, protože naše soudy tady dali určité návodné pokyny. Myslím, že už v roce 98 jsou tady řekl, že státní Pomoc může mít různé formy, může to být i fiskální pomoc a to je také státní pomoc, čili ehm, může to tak být. Samozřejmě můžete mít situace, kdy máte intraholdingové obchodování, ale musí to být za cen, která při, jsou přizpůsobeny tržním cenám. A musíte mít jasná daňová pravidla. Takže je tady celá řada vodicích principů, těch hlavních zásad, které už existují které členské státy, podniky, daňoví poradci mohou je použít. A takto můžeme zůstat nohama na zemi. My jsme to viděli v členských státech, už jsme měli tisíce daňových rozhodnutí, v některých členských státech vědí přesně, co dělají, je to všechno v pořádku a není tam žádná státní pomoc. Samozřejmě chtěli bychom to udělat lépe, ale prostě já se snažím říct, že už tady máme spoustu znalostí k dispozici, už prostě je toho hodně k dispozici a některé členské státy opravdu dělají svoji práci velmi dobře a velmi důkladně. Pokud jde o investice do letišť, tak samozřejmě, když máme velká letiště, tak je tady ta cesta, ta notifikace a tak dále. Ale pokud jde o malá letiště, tak teď je tady i možnost, aby členské státy využily nařízení o obecných blokových výjimkách, protože my jsme právě toto nařízení revidovali pro malá letiště a malé přístavy. Máme tady eh, tedy už dané ta pravidla, a víme, kdy eh, by měla právě být aplikována ta výjimka, takže třeba je tam určitý recept, jak eh, to vyhodnocovat, investiční pomoc a podobně. A pokud jde tedy o rozhodnutí učiněná v rámci nařízení o obecných blokových výjimkách, tak eh, my jsme se snažili tady realizovat monitoring, máme vzorky, abychom viděli, jestli je všechno v pořádku a Prostě děláme toho hodně, ale samozřejmě, když vynakládáme prostředky, mě, oni nám říkají, my když vynakládáme prostředky, máme problémy s našimi voliči, ale potom zase nemáme problém s komisí, protože můžeme některé věci udělat rychle. E, tak já teď neznám přesto přímo konkrétně ten případ čínského investora, ale možná teď taková odbočka, pokud jde o čínské investice, tak komise navrhla aby tady proběhl screening investorů. A já myslím, že to by bylo velmi dobré, abychom věděli, znali ty toky dovnitř a vně. My teď máme moderní nástroje na obranu obchodů, chcem, máme teď nástroj na screening investic a já jsem byla právě v Číně minulý týden, kde jsem s našimi protějšky se bavila o tom, jak skutečně realizovat naše memorandum porozumění, jak vést strukturální dialog o dotacích a státní pomoci, tak abychom byli mnohem přímější v tom, co je férová hospodářská soutěž. A konečně Air Berlin. Tak, důvod, proč tam došlo ke změně, je, že Air Berlin zbankrotoval. To není v důsledku komis, šetření komise nebo ne, neučiněného rozhodnutí. Air Berlin zbankrotovali, proto jejich letadla stojí na zemi, proto se trh změnil a proto tam asi dochází ke změně cen, protože měnu cen dělají ty firmy, jejichž letadla nestojí na zemi. My jsme se tady snažili také bavit o leasingu těch letadel, o pronájmu těch letadel, aby ta letadla eh, letala, aby Air Berlin pronajali letadla Lufthansa. Tak, aby co nejvíc lidí se tam mohlo mm, do toho zapojit, aniž bychom museli opravdu tam být nějací zlí. Ale prostě proto je tam ta situace taková, proto ta letadla jsou na zemi. A teď Perváč Beres. Děkuji, děkuji. Mnoho otázek, jestli špa, je zde již padlo, ale zatím jste se nezmínila o McDonaldu, takže vám nyní dám příležitost. Vaše služby se zabývají různými operacemi přímo na místě, vyšetřováním, šetřením věcí přímo na místě. Například u Fintechu a tak dále. APS 2. Určitě nám k tomu řeknete nějaké další informace, ale taková průřezová otázka, to je otázka státní pomoci u mezinárodní hospodářské soutěže, protože ano, zmiňovali jsme se především otázkou akvizicí a fúzí, ale pokud jde o mezinárodní hospodářskou soutěž, tak to jsou většinou OECD nebo VTO, které se zabývají touto problematikou. Ten, ty stejné rovné hrací podmínky v podstatě neexistují, to víme. Některé země například mimo Evropskou unii se těší obrovské státní pomoci. A proto se ptám, jednak jak je to řešeno na mezinárodní úrovni a jak integrovat do našich vyjednávání s třetími stranami tuto základní záležitost dalšího rozvoje politiky hospodářské soutěže, čili jak, o tom, jak na to nahlížíte a jak se to eh, zahrnuje do našich evropských smluv. Ta druhá část vaší otázky, ta se týkala čeho? Ne, ne McDonald, ne, ani, ne, ale ne, ani ta poslední. PSD 2 protože vím, že tam u toho Fintechu, že tam snad už probíhalo nějaké šetření, zda už máte nějaké výsledky o, o tomto případu. Děkuji. Tak to jsem se radši neměla ptát. To jsem se... A máte maximálně dvě, tři minuty, upozorňuje pan předseda, protože pak tlumočníci musí ukončit svoji práci. Dobře, takže PSD 2 tam nemám aktuální informace, ale ráda se k tomu vrátím. Stále ještě šetříme případ McDonald Mm, vypadalo to mm, mm, poměrně jednoduše na začátku, ale ukázalo se, že to je mnohem složitější, protože jsme museli vzít v potaz vztah s dohodami o dvojím zdanění, mezinárodní dohody a snažit se přijít na to, jaký je tady náš právní základ k této věci, ale samozřejmě určitě se k tomu co nejrychleji vrátíme. A potom ještě poslední minuta, poslední věc, pokud jde mm, o státní financování asistence. Já musím říct, že to je pro mě velice důležité. Já jsem byla, tedy jak jsem řekla, v Číně minulý týden a mm, oni právě na čínském trhu se rozhodli implementovat něco, čemu říkají mechanismus přeskumu spravedlivé hospodářské soutěže. Provádějí to, začali to provádět v posledním roce a Realizují to jak na, úrovni národní, tak na úrovni regionální. A oni provádějí screening relevantní legislativy a sledují, jaké má dopady na hospodářskou soutěž na trhu. To pro nás byl velmi důležitý výchozí bod pro memorandum o porozumění, abychom strukturovaným způsobem mohli projednat státní podporu. A já jsem tam byla právě proto, abych tam spustila ten obsah a abychom se podívali na to, jakými sektory začít, čím se zabývat. Protože my hodně mluvíme o financování. Sektor financí je mm, úplně takový samozřejmý a podívat se na to tedy, co se tam děje. A možná i my bychom mohli něco nabídnout, pokud je o státní podporu máme nějakých, já nevím, 700 miliard euro, které šlo do finančního sektoru v posledních deseti letech, takže určitě ani my v Evropě tady nejsme žádná nevyňátka. Ale myslím, že to je velmi důležité, protože pokud budeme skutečně úspěšní a pokud tam zapojíme obě strany, tak to dá Evropské unii velkou transparentnost. Není to něco, co se stane přes noc, ale je důležité, že tady začínáme a je důležité, že tady máme tu bilaterální práci v rámci Světové obchodní organizace, protože i my tady máme velmi úspěšné případy. Bylo to asi před dvěma lety okolo Vánoc, kdy oni se rozhodli eh, opustit eh, financování dotací do zemědělského sektoru a o tom se hovořilo 15 let. Já jsem také hovořila s kolegy v oblasti obchodu, zda bychom mohli tady se o tom začít bavit, když budeme dělat bilaterální obchodní dohody. My e, máme něco takového v kanadské dohodě, v kanadské obchodní dohodě, také v dohodě s Jižní Koreou a tohle všechno je pro nás velmi důležité. Musíme se snažit prolomit ta tabu v oblasti státní pomoci a být velmi otevření, protože v některých sektorech vidíme, že to je legitimní, ale jinde je to velký, velký problém pro spravedlivou hospodářskou soutěž, protože my chceme mít prostředky na bydlení, sociální péči nebo třeba pomoc firmám v potížích a my se když se o tom budeme strukturovaným způsobem bavit, tak jistě podpoříme řádnou hospodářskou soutěž. Zatím tam ještě zdaleka nejsme, ale dobrá zpráva je, že už na tom začínáme pracovat a to velmi strukturovaným a konkrétním způsobem. A tímto způsobem můžeme také získat informace, co třeba e, veřejné zakázky, to se musí také realizovat otevřeným a transparentním způsobem a když členské státy přijmou nejlevnější nabídku, doufejme, že i z té nejvyšší kvality, tak musíme dát pozor na to, aby to nebyla de facto nějaká skrytá státní podpora. A e, aby tam mohly v řádný způsobem konkurovat všechny firmy. Děkuji, děkuji mnohokrát, paní komisařko, za tuto velmi zajímavou a přínosnou výměnu názorů. Dotkli jsme se mnoha témat. Naše spolupráce bude jistě dále pokračovat. Pan předseda děkuje tlumočníkům za jejich práci. Příští schůze proběhne ve čtvrtek, kdy máme mm, nejprve společnou schůzi v 8.30 s jiným výborem a potom řádná schůze v 9 hodin. Děkuji.